guten Morgen. Ähm, bitte nehmen Sie Platz. Ich, bin hier über die Fransen gefahren. Ja, wir, ich eröffne die Sitzung. zahajuje eh, zasadání eh, s eh, drobným spožděním. Máte k dispozici návrh programu jednání a nikdo nenahlásil žádné změny. Nyní jazykový režim máme ještě také dánštinu a rumunštinu k těm jazykům, které jsou jinak tady ukázány. A jsme vysíláni na internetu, takže eh, a také jste tam na kameře, když si zapnete mikrofon. Eh, bod číslo 3 schválení zápisu ze, scha- ze schůzy 4. září, 11. září, 25. a 28. září a opět, pokud eh, během této schůze nebudou podány připomínky, pak tyto zápisy platí za schválené. Bod číslo 4 na našem programu. Eh, dávám slovo panu Mariasovi ve věci, kterou jsme Eh, odložili minule. Prosím. Děkuji vám. Eh, není to záležitost osobní, ale dívám se, sleduji, které body se týkají lokálních asistentů a k tomu bych měl jeden návrh. Já eh, bych eh, byl proto, abychom ten proces trošku změnili. Eh, myslím si, že postup podle APA je lepší, protože nejdříve se podá kandidatura, zkontrolují se dokumenty a poté se, pokud je všechno v pořádku, podepíše smlouva. Čili tady je jasné, jak to má probíhat a u lokálních asistentů eh, se musí podepsat eh, smlouva, ale zároveň tedy to musí být eh, poslanec. A zároveň je třeba dodržet všechny podmínky pracovního práva, což znamená, že je třeba to také nahlásit místním úřadům. Při současném postupu ty Dokumenty dáváme k dispozici DG FIN a čekáme na eh, schválení a pokud to schválení není vydáno, eh, pak máme paradox, poněvadž eh, poslanec už má závazek vůči tomu lokálnímu asistentovi, čili platí mu mzdu a sociální výdaje a na druhé straně Evropský parlament neodsouhlasí jmenování tohoto místního asistenta. To znamená, že DG Fins nám tady schvaluje smlouvu, přičemž ovšem ty povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou na poslanci. Čili <clears throat> já bych řekl, že bychom měli postupovat jinak Eh, že nejdříve se předloží dokumenty, pak následuje schválení DGF a teprve pak se podepíše smlouva se zaměstnancem. U těch místních asistentů to je prostě naopak. A pak je tady ten eh, proces paying agents. Evropský parlament má kanceláře ve všech státech Unie a já bych byl proto, aby ty lokální asistenti byli přímo placeni Evropským parlamentem. To je jednoduché, eh, otevře se bankovní účet a peníze se posílají přímo na ně. Problém ovšem spočívá u příspěvku do sociálního systému, poněvadž tam je to rozlišné u členských zemí. Čili já bych byl proto, aby nás tady podpořili místní kanceláře Evropského parlamentu, poněvadž oni mají na to personál. Já myslím, že v podstatě by se měl potom takto hradit i ten rozdíl v platbách. Pokud ovšem ty dodatečné platby nenastanou, ze strany parlamentu, tak opět je zodpovědný poslanec. Čili skutečně já myslím, že eh, v rámci transparentnosti by se to mělo spojit také s otázkou odpovědnosti. Tak jak je to dneska, tak to nejde. Včera jsme odsouhlasili změny v souvislosti s privilegii eh, poslance a toto je prostě téma, které, tedy, kterému patří také systém zaměstnávání lokálních asistentů. Ano, děkuji. Tyto eh, procesy eh, vznikly eh, během několika let, tak to se vyvinuli od roku 2009, kdy jsme měli krizi v tomto. A ano, chceme to udělat jinak, musíme se o tom pobavit s administrativou. No a samozřejmě, že Eh, ty kanceláře eh, v jiných eh, zemích, tedy v členských zemích, to jsou zaměřeny na komunikaci, ale ne na finance. A já myslím, že kdybychom je do toho zapojili, tak bychom museli dát větší parlament, větší rozpočet a lidské zdroje a de facto by to bylo na úkor našich práv. Čili ano, musíme, musíme se tím nějak zabývat, ale momentálně rychlé řešení není. Eh, pane, paní předsedkyně, já jsem to tady předložil pouze k úvaze, ne, ne to, že mm, to musíme rozhodnout dnes. Já myslím, že je to téma, které nás zaměstnává a tedy je třeba si to nějakým způsobem prodiskutovat. Čili my bychom měli být zodpovědní pouze tam, kde máme také pravomoc. A bez pravomoci eh, musíme odmítnout eh, tuto zodpovědnost. Takže já vám děkuji, že se to berete na vědomí. Ano, děkuji. Tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. A to je společné zasedání s výborem rozpočtovým. Já zde vítám eh, členy tohoto výboru. Máme zde spoluspravodaje eh, za rozpočtový výbor kolega Ashworth a já eh, za výbor pro rozpočtovou kontrolu. Musím vám něco říci o posledních třech trialozích a byli tam již někteří další kolegové. 16. a 25. listopadu proběhly dva čtyřhodinové trialogy. Dostali jsme se až k článku 176, jej z 270. A 16. října jsme získali eh, nové formulace komise a rady, to byly články 1 až 38. Postupovali jsme až v článku 80, ne, 114, ano, článek 114. A zde jsme se shodli na tom, že článek 59.1 eh, o eh, střetu zájmu a 61.1 a C odstavec 2 62, druhá odrážka HA. Na tom jsme se zhodli. A, a to bylo, zhodli jsme se na článcích eh, 68, 69, 78 a další. Otázka sponsoringu, eh, definice subvencí. Tady máme Eh, no tak eh, eh, články 85, 86, tam jsme se shodli. 69.6 audit agentur, tak to je zatím otevřeno, požadavek SAD z rozpočtového výboru, články 31.2, 32.3, 71.1 a další o otázka, co je tedy ten výkon výkonové indikátory a jak je integrovat do eh, rozpočtového řádu. Tady to ještě pořád nevíme. A pořád ještě jsme se nesoli na definici článku 2, odstavec 7. A to už je také důležité, protože se to týká finančních nástrojů. A to jsou ty Eh, fondy, eh, které se opakují eh, v každém období, tak potom jsme se nezhodli, nezhodli na flexibility cushion a na otázce delegování úkolů komisí a dalšími institucemi, tedy jak bychom o tom měli být informováni. To je významné, poněvadž budeme muset tedy eh, počítat eh, s velkou delegací dále. Mm, nevíme ještě, nezhodli jsme se, jak by měla vypadat transparentnost eh, příjemců, příjemců dotací a ten multiplikační efekt a tak dále. Včera článek 115 až 175 jsme probrali, ale nezhodli jsme se stoprocentně. Nicméně myslím, že článek 115, 17, 18, 21 a 22 jsme shod, se, se shodli, tady parlament ustoupil, e, e, respektive e, naši vyjednavatele byli proto, abychom ustoupili, já jsem byla proti a mm, překročili jsme naše linie u auditu, to je 21, 121 a dalších asi 20 článků, například 173 a 171, tam jsme se napak shodli. A pak tedy ten zbytek, ten bude nově předložen komisí. U bodů, které jsou důležité pro náš rozpočet a rozpočtový, náš výbor a rozpočtový výbor, to jsou například otázky, stovky eh, firem, které jsou pouhými eh, schránkami, poštovními schránkami a chtějí přijímat dotace. Eh, dále otázka paušálních plateb. A ve všech případech paušálních nákladů tady je to třeba ještě vyjasnit. My jsme zatím tedy eh, nevyřídili eh, články 84 až 114, to jsou ty staré texty, ale to, to ještě přijde čas. Eh, teď možná pan kolega Ashwood by chtěl něco doplnit. Tak toto bylo velice podrobné. Já k tomu snad mohu dodat pouze jednu věc. Možná, že by kolik kolegové chtěli vědět, že komise by byla ráda, kdybychom dokončili celou tuto záležitost do konce října. Konec října se blíží po tomto trialogu. Mám pocit, že jsme tak trošičku uprostřed cesty, či za tou větší polovinou. Nicméně sami vidíte, že té práce ještě zbývá hodně. Jsou to témata, která se opakují. My jsme na tom pracovali, občas eh, jsme se zarazili eh, u některého bodu, ale eh, někde je třeba posílit eh, otázky auditu, vyřešit otázky dotací trochu důkladněji. Dobře si uvědomujeme, že další výbory, konkrétně REGI a AGRI s nařízením Omnibus, už ukončili svoji práci a otázka, která tady eh, leží na stole, je, že my, co s tím, že jsme tak trochu pozadu, eh, vzhledem k tomu, že by vše mělo platit od 1. ledna, ale bude to obtížné dělat eh, to rychleji. Člověk nemůže tančit rychleji, než jak rychle hraje hudba a mám pocit, že, jak jsem řekla, máme víc jak polovinu za sebou a <clears throat> všichni by si měli uvědomit, že až to skončíme, tak to nové nařízení bude ještě muset být zasláno k překladu a k právnímu e, právní kontrole, takže vzhledem k časovému harmonogramu mám pocit, že pokud bych chtěla být aspoň trochu optimistická, tak do konce prosince by to mělo být hotové. Děkuji chci poděkovat za tyto informace. Chtěla jsem eh, ale požádat o jedno vysvětlení. A to se týká celé té záležitosti pravidel, a to, jak budeme e, vlastně řešit ty další e, nástroje. E, teď už jsme pracovali na těch specifických aspektech a jak jsem to pochopila, tak naposled, když jsme řešili tuto zprávu paní předsedkyně, tak jsem tomu porozuměla tak, že bychom mohli ta zvláštní E, pravidla upravit e, samostatně a že by to mohlo být e, mnohem jednodušší a že by to vlastně nemělo dopad na ten, na ten velký dokument, že to bude samostatné téma. A chtěla bych být v tomto směru už, ujištěna, protože jinak budeme pod tlakem kolegů. Takže je to opravdu tak, jak jsem to pochopila? To znamená, že bychom mohli u těch ostatních věcí postupovat eh, eh, svým tempem a nebyli bychom rukojmími eh, věcí ostatních, témat ostatních. Děkuji. Takže bychom prostě pracovali rychleji a ty obecnější problémy bychom řešili konkrétně v budoucnosti. Ano, ten problém jsme sdělili, zdětili, protože ty další eh, požadavky byly až někde na konci. Eh, <clears throat> no, takže teďka čekáme, jak se rozhodne rada. Eh, nebylo to tak, jak nám bylo včera sděleno na konferenci předsedů, že výbor zemědělský už to má vyřešené čili to tak není. Komise očekávala, že ještě v listopadu budeme moci toto téma uzavřít a e, pokud bychom udrželi tempo, pak by to bylo možné, ale e, teď e, se nám vlastně daří ty spory řešit v přiměřeném čase a máme pouze několik málo zásadních otázek, kde se zatím nezhodneme. 7. a 8. listopadu máme opět dva trialogy, budou vícehodinové a já očekávám, že do té doby to vyřešíme, budeme zcela hotovi. Čili až eh, toto bude mít za sebou, bude situace jasnější a potom eh, možná, jak si nepůjde to bez našich výborů, ani bez eh, příslušného hlasování, tam bude třeba podat eh, návrh eh, příští týden nic, že? A, takže až ten další týden. Takže snad eh, v polovině, možná koncem listopadu s tím budeme hotovi. Není to naše vina, že to tak dlouho trvá. My jsme začali s dvouměsíčním spoj, spožděním No a trošku nám to více trvalo, máme přes 700 pozměňovacích návrhů. Já doufám, že to brzy bude dořešeno, že se nebudeme muset eh, jak si hádat eh, s jednotlivými účastníky. Jestliže tedy rada nechce tento spouštěž, tak eh, to musí být jednomyslně schváleno v radě. No, Čili já eh, si myslím, jsme tedy pod tlakem, ale eh, snad tyto části budeme schopni zajistit do 1. ledna, ale to nařízení k 1. lednu nemůže vstoupit v platnost, to ještě ani nebude přeložené a tak dále, čili eh, tady ta naděje příliš není, ale ty další části, ty to snad ano. My tedy velmi intenzivně jednáme, ale skutečně je tady naděje, že ty dva příští trialogy to rozhodnou. Tak tím eh, končí tento eh, bod, pokud nemá k tomu nikdo nic. A dostáváme se k bodu číslo 5 a to je eh, mládežnická iniciativa, to je iniciativa pana kolegy Vona a já mu přímo dávám slovo. Hmm. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že, paní předsedkyně, myslím, že bohu být poměrně stručný, protože měli jsme už toho hodně k stejné e, tematice, zprávu ECA, pak jsme měli stanovisko a e, stanovisko LIBE. Takže si myslím, že e, o tom můžeme jednat poměrně rychle. Jde v podstatě o záruku pro vytváření pracovních příležitostí pro mladé. Diskutovali jsme obšírně a znovu a znovu jsme vlastně zdůrazňovali e, stejné věci. Za prvé, e, že tento režim e, se začal vlastně vyvíjet poměrně velmi pomalu. Bylo ta nová záležitost. Všichni jsme si mysleli, že když to bude Eh, rychle přijato, takže eh, to bude jinak, ale zdá se, že na začátku neměly členské státy eh, kapacitu a strukturu, aby všechny ty parametry implementovaly vhodným způsobem. V řadě zpráv jsme také řekli, že poté, co to bylo zavedeno, přes ten pomalý start došlo k několika zlepšením a zdá se, že celý ten systém je poměrně efektivní. Pokud se podíváme na čísla, tak z 23% se snížila nezaměstnanost nezaměstnanost mladých na zhruba 16 a nepochybně i tato iniciativa e, pro zaměstnávání mladých e, pomohla řadě členských států. Eh, takže dobré zprávy. Jistě se toho ještě hodně musí udělat a nejde jenom eh, o to zajistit financování do roku 2020, ale i nad rámec tohoto letopočtu. O tom se budeme muset bavit v rámci diskuze o novém eh, finančním rámci a jde o to, eh, že čím čas bude postupovat, tím budeme moci hodnotit, zdali je to eh, efektivní. Zatím nemáme příliš mnoho zpětné vazby, v tom se to také bude muset zlepšit, takže celkově ale paní předsedkyně si myslím, že se jedná o program, který stojí za to a myslím opravdu, že by měl trvat nejenom do roku 2020, ale i nad rámec tohoto data. Děkuji. Pozměňovací návrhy prosím do 10. listopadu. Ve výboru se bude hlasovat 27. listopadu. Děkuji. Eh, tím jsme skončili eh, tento bod. A nyní vás prosila, abyste hm, si vzali své hlasovací karty. Doufám, že jste si je vyzvedli. A dostáváme se k bodu 6 a to je hlasování o návrzích k evropským politickým stranám. Máme těch pozměňovacích návrhů poměrně hodně, skoro 70, což samozřejmě bylo překvapivé, eh, poněvadž to bylo opravdu eh, velmi eh, rychlé, rychlé téma. Já jsem tedy zpravodajkou, jakožto šéfka výboru a já jsem hm, se tady snažila informovat, jestli k tomu ještě můžeme něco udělat. Eh, také eh, administrativa nám podala dva návrhy, které jsem převzala a potom návrhy z, eh, z účetního dvora, hm, tak já jsem se pokusila tu Eh, řekněme, eh, kreativitu držet v hranicích. Máme tady ještě eh, zprávy o absolutoriu z předchozího leta, čili já jsem chtěla, aby to bylo poněkud přehledné a, a nepříš velké. Takže pokud můžeme, můžeme začít hlasovat. Tak možná bychom nejdříve smáčněte jakýkoliv knoflík, abychom zjistili, kolik nás tady je.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 proti zdrželi se zamítnuto 32 pro, proti zdrželi se zamítnuto 33 pro, proti zdrželi se zamítnuto 36 pro, proti zdrželi se zamítnuto 35 pro, proti zdrželi se zamítnuto 34 pro, proti zdrželi se zamítnuto. A nyní eh, blokové hlasování můžeme, nyní ptám se, až po 45, může to být, unblock? Ne, tak nic. <clears throat> Takže kde jsme skončili? 37 pro, proti, zdrželi se zamítnout 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout 42 pro, proti, zdrželi se zamítnout 43 pro,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 zamítnuto 57 pro, proti zdrželi se přijato 58 pro, proti zdrželi se. A, tak prověříme 58, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59 pro, proti zdrželi se přijato. 60 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti zdrželi se přijato jedna pro, proti zdrželi se při, zamítnuto 52 pro, proti zdrželi se zamítnuto tři pro, proti zdrželi se zamítnuto čtyři pro, proti zdrželi se zamítnuto pět pro, proti zdrželi se zamítnuto šest pro, proti zdrželi se zamítnuto sedm pro, proti zdrželi se zamítnuto osm pro, proti zdrželi se zamítnuto devět pro, proti zdrželi se odmítnuto deset pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se, prověříme 12. Končím zasování, eh, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, ne, ten odpadá, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 16 pro, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17, toto je úprava, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování, po jménech zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Je zde někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Ne. <clears throat> Takže tím je tento bod za námi a dostáváme se k dalšímu bodu. A to je slyšení členů účetního dvora o prodloužení funkčního období. Ještě bych řekla, že včera jste dostali ode mě eh, dopis, eh, kde se hovořilo o odložení plenárního hlasování. A o tomto návrhu bych chtěla na závěr eh, nechat hlasovat. Jestli tedy požádáme nebo nepožádáme konferenci předsedů o odložení hlasování, jestli to tedy bude až v lednu a nebo ne, tedy poté, co dokončíme dnešní slyšení na hlasování. Takže pokud souhlasíte, uděláme to tak. Tak jako první eh, pan eh, Tomé španělský člen účetního dvora. Kde pak ho máme? Ja, genau. já, já, er kommt. Jako Dankeschön. už přichází. Dejme mu minutku. Tak, glaube, wir können, wir können weitermachen. Tak budeme pokračovat. Welcome and you have, and you have the... Tak vítejte a máte slovo. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, dobrý den. Před zhruba šesti lety jsem vystupoval před výborem pro rozpočtovou kontrolu. Byl jsem tehdy španělským kandidátem na členství u Evropského účetního dvora a při té příležitosti jsem měl příležitost vám sdělit informace o své kvalifikaci, o svém životopisu a také o svých plánech do budoucna pro účetní dvůr. A dnes mám tuto příležitost opět, eh, když vás žádám o důvěru, abyste podpořili obnovení mého mandátu. Pravděpodobně máte Eh, informace o mém životopisu, eh, o, to, o mém působení zhruba 30 letech ve veřejné službě a také o mém působení účetního dvora dosud. Byl jsem členem eh, účetního dvora, konkrétně komory číslo 6, která se věnuje problematice hospodářské soutěže, růstu, nezam, eh, zaměstnanosti a také výzkumu a inovacím. Také zahrnujeme řadu agentur EU a také vše, co se týká Evropské Během posledních let jsem měl příležitost a výsadu podílet se na řadě auditů. Podílel jsem se na kapitolách, které se věnovaly eh, správním výdajům, dále eh, ročním uzávěrkám, které a kromě toho jsem také odpovídal za pět auditů věnovaných výkonnosti. A doporučení zmíněných auditů vedly k lepší zprávě rozpočtu EU. A je pro mne velkou ctí vystoupit na půdě tohoto výboru. Měl jsem tu čest již zhruba 20krát, když jsem seznamoval poslance s naší prací. Také jsem přispěl k posílení eh, viditelnosti Evropského účetního dvora v naší zemi. Evropský účetní dvůr, jehož reformy se dokončují, se vyvinul z hlediska metodiky, kvality a dopadu naší práce. Instituce eh, funguje na bázi spolupráce a kolegiální pomoci. Já si dovolím na tomto místě zdůraznit jeden aspekt, na něž jsem hrdý. Konkrétně práce, kterou jsme na půdě účetního dvora odvedli v reakci na hospodářskou a finanční krizi v EU. Jak jsme to tedy zvládali? Připravuje se publikace zhruba deseti zpráv na toto téma. A to vše vedlo nakonec k reorganizaci účetního dvora s flexibilním jme, e, přidělováním zdrojů a také vyšší relevantností co do úkolů, které plníme. Plně si uvědomujeme budoucí cíle, které budeme plnit a e, Nyní se také chceme zaměřit na reformu účetní ruční uzávěrky a také reformovat chceme e, audity výsledků a také to chceme napojit na relevantnost závěrů a hodnocení dopadů. Dále je pro nás důležité zaměřovat se na komunikaci ve vztazích se všemi institucemi a se všemi zainteresovanými subjekty. S jakými úkoly se teď musí EU vyrovnávat? Řízení, hospodářský růst, životní prostředí, změna klimatu, migrace, bezpečnost. To vše jsou úkoly, které musí také auditní služba řešit a na které se musí připravovat dopředu. Dámy a pánové, své vystoupení bych uzavřel tím, že chci zdůraznit, že jsem hluboce zavázán funkci veřejného auditu, nezávislého, profesionálního a na nejvyšší kvalitativní úrovni. To je velmi zásadní, pokud hovoříme o odpovědnosti, kterou neseme. Tato odpovědnost je nezbytná, abychom získali důvěru občanů v EU a její instituce. Děkuji. Nyní jsem k dispozici pro jakékoliv otázky nebo budete-li žádat o zpřesnění či vysvětlení, jsem k dispozici. Děkuji. Eh, také za to, že jste to eh, eh, zvládl za pět minut. Takže pan kolega dostává slovo. Děkuji. Uh, do, rád bych vás, jakožto člena eh, účetního dvora již v druhém mandátu, rád eh, bych se zeptal na eh, jednu záležitost, která možná bude působit jako, že je nad rámec našich pravomocí, ale jde o situaci v souvislosti se španělskou vládou. My jsme hovořili o genderové vyváženosti a já si uvědomuji, že eh, od roku, ačkoliv máme určité vyvážení, od roku 86 je, se v tomto uh, složení projevuje problém, že je tam stále vždycky eh, kandidátem muž. Myslíte si, že třeba by stačilo 14 auditorů místo 28? Ano, děkuji, pane Tarante, za tyto náročné otázky. Já bych mohl říci, že samozřejmě nemohu hovořit za španělskou vládu. A nemohu hovořit ani za předchozí vlády před více než 20 lety, ale jsem tady s vlastní profesní dráhou, praxi a podobně. Ale pokud se týká Španělska, tak eh, musím říci, že ve španělské vládě i parlamentu vidíme určitou genderovou vyváženost. Eh, španělský veřejný život eh, je ukázkou toho, že jsou tam zastoupeny jak ženy, tak jsou tam zastoupeni muži. A mm, musíme také si uvědomit, že máme zhruba mm, rovnovážné rozdělení e, žena mužů 40-60 a to je vidět také v parlamentních volbách. Samozřejmě je to určitý zdroj obav ve Španělsku jako v dalších zemích a v této souvislosti bylo však dosaženo poměrně mnoho, ale nemohu hovořit za španělskou vládu. A jsem velice rád, že mohu být zde, protože jsem zavázán eh, účetnímu zvoru je, a podle mých zkušeností také eh, si myslím, že mohu přispět do jeho práce. Druhá otázka, kterou jste položil, se týká smlouvy. A tedy eh, eh, to samozřejmě zakotvuje, jak evropské instituce fungují, s tím, že tam jsou zastoupeni zástupci členských států v parlamentu, v radě, to jsou politické instituce, zatímco komise má vlastní eh, uspořádání, ale rád bych připomněl, že soudní dvůr a účetní dvůr Eh, má vždycky 28 členů, naprosto eh, jednotlivě i kolektivně nezávislí, bez ohledu na to, z které země pocházíme, eh, tak přispíváme práci účetního dvora a myslím, že se toto uspořádání osvědčilo. Jsme uspořádáni v senátech, máme také ujednání pro flexibilitu a také pokud uh, se eh, na základě podnětu zákonodárců změní toto uspořádání, tak my eh, jsme samozřejmě eh, připraveni se podle toho zařídit, abychom měli tedy adekvátní reakci na tuto změnu. Nějaké další otázky ze strany zpravodaje? Ne, já myslím, že jsem dostal, co jsem potřeboval. Auf der Rednerliste steht der Kollege Savama. Děkuji, pan kolega Sarvama. EPP. Eh, e Děkuji, paní předsedkyně. EPP má dvě otázky a mm, říkám si, že by se mohly rozdělit mezi dva poslance, když dovolíte. Tak za prvé, pokud byste měl eh, se rozhodnout eh, do jakých oblastí by se účetní dvůr měl napřít na tu další šestiletou periodu, jaké by to byly oblasti. A prosím, abyste se omezil na pouze dvě, které vnímáte jako nejdůležitější pro další činnost účetního dvora. A Tomas by pak položil další dotaz. Já mám tu druhou otázku. Jak byste dále zlepšoval práci e, e, dvora a jak e, byste vlastně ten, to, to provádění auditu umístil do perspektivy výročních zpráv? So, účetní dvůr už své priority definoval, takže v nadcházející strategii, kterou jsme pro účetní dvůr definovali, eh, od roku 2018 do roku 2020 E, předpokládáme, že budeme e, zlepšovat e, výroční zprávy a zdůrazníme také naše úsilí sledovat performanci, výkon. A vy jste se mě ptal na dvě ty oblasti, do kterých bychom se podle mne mohli napřít. To je velká výzva, protože v naší strategii jsme jich definovali šest. A já se domnívám, že pokud náš nový systém eh, prioritizace a definování úkolů eh, bude dobře fungovat, eh, tak by naše priority měly být ideálně sladěny s prioritami parlamentu, komise a unie jako takové, protože nadcházejí veliké změny. My vnímáme, co je naplánováno, jak komise eh, vlastně koncipuje svá sdělení a co se objevuje ohledně nových priorit eh, z eh, rady a nové politiky tady nepochybně budou definovány. Dvě oblasti, kde mám velký, kde se velmi tedy na to soustředím. Myslím si, že musíme hodně na udělat proto, abychom zajistili, že princip jednoty a integrity rozpočtu je e, prostě zachován a ochraňován, že tady nejsou nějaké nedostatky, co se týče e, toho, čemu říkáme accountability, e, odpovědnosti a myslím si, že to už samo o sobě je poměrně e, značná výzva. My už jsme ohledně těch nedostatků e, informovali, máme různé nástroje a e, různé režimy pro řešení těchto věcí státy. Ta odpovědnost je důležitá pro dobré fungování institucí, dobrou spolupráci mezi státy, ale také pro veřejné mínění. A dále bych řekl, že výkon je, e, představuje výzvu. To znamená, jak definovat e, e, ta doporučení, která skutečně jsou nápomocná. A pak budoucnost výroční zprávy. A nevím, jestli jsem dostatečně konkrétní v těchto dvou oblastech. Já myslím, že e, Tomáš se právě na ten výkon, na, tu, e, na, na, na ten auditing e, založený na výkonu ptal. A vy jste zmínil, že toto je jedna z oblastí, které vy vnímáte jako jednu z těch dvou pro vás zásadních a proto bych vás chtěl požádat, co vy osobně chcete udělat, aby tohle to bylo možné, aby to skutečně šlo tímhle směrem. Děkuji. Tak za prvé, budoucnost výroční zprávy. To je jedním z našich hlavních cílů. My již teď eh, v tomto směru pracujeme a po posledním eh, vývoji v této oblasti ta eh, zlepšení 35. Eh, vy si dobře uvědomíte, jak vypadala naše poslední výroční zpráva. Myslím, že jsme v situaci, kdy můžeme začít více pracovat eh, na tom, co již učinili a udělali ostatní. Máme se o co opřít a už teď pracujeme na té technické úrovni jak s komisí, tak s dalšími partnery. E, takže uvidíme, jak eh, tedy se bude vyvíjet ta výroční zpráva v nadcházejících eh, letech. Eh, je tady celá řada alternativ, například vykazování, které by ještě více spočívalo na tom interním servisu auditu. Takhle to například funguje ve Spojených státech a tak dále. Takže to je velká výzva. A zároveň jak tedy zavést eh, do, toho, eh, do té výroční zprávy to vykazování založené na výkonu. Máme tady v tuto chvíli kapitolu 3, tam se soustředujeme na ta specifická témata každým rokem, pak je tady ještě možnost každý rok vypracovat takovou souhrnou zprávu, to je taky jedna eventualita, to vše se Eh, teď analyzuje a probírá. A ohledně toho výkonu, to je výzva když hovoříme o dodržování pravidel, tak ano, tady jsou určitá právní, určité právní normy, eh, které je třeba eh, dodržovat, ale výkon to se prostě hodnotí jinak. Týká se to také finančního řízení, a tentokrát eh, třeba jsme podrobili auditu vytváření těch politik, jejich efektivitu, jejich implementaci, to je velice důležité. A potom jsme také podrobili audit tu eh, vlastně takovou tu manažerskou schopnost eh, dospět k těm eh, správným stanoveným výsledkům a cílům Eh, takže eh, když se podívám zpátky do těch zpráv eh, ohledně výkonu, jak se vydávaly v minulosti, tak se to spíš týkalo dodržování pravidel. My se teď snažíme podrobit auditu efektivitu, dopad těch aktivit a tak dále. Samozřejmě, že ten proces musí, by měl začít na samém začátku. Je také klíčové, aby se v tom také více vyjádřila komise a oni také na tom pracují pracují. Už to bylo jasné i z té prezentace toho návrhu víceletého finančního rámce. Takže tam už se také hovoří o cílech, kde eh, se budou zkoumat eh, vlastně ty cíle, výkon eh, to, co nazýváme performance budgeting, performance auditing, to znamená audit a rozpočtování založené na, na eh, hodnocení výkonu. To bude eh, velký úkol pro všechny, včetně účetního dvora. Eh, ještě další čtyři jsou přihlášeni do debaty. Paní Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručná. Pane Tome Muguruzo, já bych se chtěla vrátit k vaší prezentaci. Nevím, jestli je to náhoda či takový žert. Bylo ve eh, zprávě za rok 2011 až 2015 eh, také eh, jste byl zodpovědný za administrativní výdaje, tam byla nulová chybovost a jste skutečně Eh, na, takto označen a ohledně eh, zemí, jako je třeba Řecko, tak eh, mně se zdálo jako důležité, jaký byl vybrán ten, jaké bylo vybráno to nasměrování u určitých zpráv kde prostě byly identifikovány určitá slabá místa. Účetní dvůr nám už o tom říkal. Vlastně šlo o řešení toho problému eh, vysoké eh, chybovosti v některých případech eh, v oblasti třeba horizontu 2020 to bylo více jak 20 chybovosti. Tam nám ovšem účetní dvůr také vysvětloval, jaká byla rizika. 40 eh, milionů eur eh, ve spojení s flat rate, s tou paušální částkou. Eh, takže jak si myslíte, že se bude dařit kontrolovat flat rate? A pak je tu ještě otázka vývoje. Vy jste na to také upozornil na možnost nových kontrol založených na e, sledování výkonu. Myslíte si, že účetní dvůr je připraven e, takovou to velkou výzvu uchopit a řešit? Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky a otázky. Nevím, e, mám e, pocit, e, že mi tady e, za něco chválíte, co si tak úplně nezasloužím. Já si myslím, že to je prostě otázka toho, jak fungovaly instituce. A myslím si ale upřímně, že za posledních pár let jsme opravdu přispěli k vhodným doporučením, jak minimalizovat určité výdaje, konkrétně i administrativní. A také se to týkalo e, zprávy e, zdrojů pro Evropský parlament a došlo tady k určitým inovativním krokům směrem ke zlepšení řízení, transparentnosti a vy v tomto směru také vlastně přijímáte řadu rozhodnutí. Vaše otázka se e, vztahovala k mé zkušenosti e, když, e, dejme tomu, bychom hovořili o výzkumu, to je zrovna jedna oblast, za kterou je má můj senát zodpovědný, senát, kde v již delší dobu pracuji. Například ty podniky, ty společné podniky joint venture, tam je poměrně, nebo byla poměrně vysoká míra chybovosti, to uznávám, a chvíli to trvá. Eh, a ono to vlastně nezávisí tolik na tom, zdali hovoříme o přímé managementu či sdíleném se členskými státy. Spíš to má co dočinění s těmi procesy, které jsou tam aplikovány. Eh, obecně se dá říct, že pokud máte jednodušší postup, tak je ta míra chybovosti eh, nižší. Eh, zase pokud máte proplácení nákladů a tak dále, tam už se to někdy komplikuje. V pracovním programu pro nadcházející rok na účetní dvůr eh, řekl, že vydá zprávu o zjednodušení těch postupů a to se především týká oblasti výzkumu a my toto činíme ve světle právě těch zkušeností, které jsme získali během předchozích programů, když se díváme na Horizon 2020 a e, platby v této oblasti, takže začneme audit e, právě těchto věcí. Pak jsou tady ještě další dvě zprávy, e, zemědělství a strukturální fondy, tím se bude účetní dvůr rovněž zabývat. A pak je tady ještě jedno téma, které se týká personálu. To je pro nás velké velká výzva. Já tady mohu samozřejmě pouze jenom říct, jaká je moje vlastní zkušenost. Když jsem přišel na účetní dvůr, tak jsem dostal určitý mandát, určitý úkol. Eh, tehdy se to nazývalo eh, audit ekonomické a finanční krize. Začali jsme na tom pracovat a jak jsme tak začali pracovat, tak jsme si začali rovněž uvědomovat, v určité chvíli, že ani e, účetní dvůr, ani e, organizace vlastně nemá e, ty příslušné zdroje. Byla to pro nás opravdu velká výzva museli jsme vstupovat na, no, do nových oblastí, e, mělo to všechno makroekonomické důsledky, finanční důsledky, e, také bylo třeba e, myslet na rozpočtové důsledky a opravdu to šlo nad rámec těch tradičních hranic práce našeho účetního dvora, takže jsme museli vlastně vytvořit nové pracovní metody. Vzniklo takové vnitřní výběrové řízení uvnitř účetního dvora,

Eh, určitý ředitel byl jmenován jako eh, vedoucí eh, celého tohoto projektu. Rovněž jsme žádali pomoc od vnějších zdrojů, od expertů mimo účetní dvůr, kteří nám poskytli své specifické zkušenosti a v důsledku toho všeho jsme pak vypracovali několik zpráv o finančním řízení těch určitých zemí, o které šlo, technickou pomoc byla také předmětem jedné zprávy zprávy, technická pomoc Řecku, další specifická zpráva k Řecku a pak další bod, nový, nové finanční instituce, bankovní úřad, ESMA eh, pro eh, cené papíry, pak eh, agentura pro otázky penzí. To vše budou orgány, které budou také brzy předmětem auditu. Eh, takže všechny ty procesy, které se týkaly evropského semestru, deficitu, to eh, jsou prostě eh, témata, nad kterými se budeme muset, kterými se budeme muset zabývat i do budoucna. Výkon, strategie do budoucna, také chceme zlepšit meziinstitucionální vztahy a chceme se také zabývat organizací, odbornou přípravou, technologií, tam to představuje rovněž velkou výzvu a budeme muset hodně poslouchat postoupit v této věci. Big data, velká, eh, velké objemy dat a, a tak dále. Myslím si upřímně, že tato flexibilnější organizace nám bude nápomocná v tomto úsilí. Děkuji. Já jsem se také přihlásila do debaty. Mám takovou banální otázku, kterou kladu všem členům, kteří usilují o nové Eh, období. Eh, kolik dnů v týdnu jste v, průmys, v průměru v Lucemburku eh, žijete nebo bydlíte v hotelu nebo máte nějaký pronájem někde v okolí? Děkuji. Tak eh, náš eh, práce je práce na plný úvazek, kterou jsme se zavázali na začátku mandátu. Já jsem si pronajal byt a já de facto Eh, mám druhý domov v Lucemburku, ale mám tedy svůj primární domov v Madridu, kde studují moje děti. Většinou času trávím v Lucembursku, včetně řady víkendů. Ovšem toto to je z osobních důvodů, osobní životní styl. A eh, pokud se týče té prezence, no tak naším mandátem je přispívat eh, k fungování soudu, tedy účetního dvora mm, a podporovat jeho činnost, takže kdykoliv je to třeba, účastníme se zasedání eh, Senátu tohoto účetního dvora. Takže já bych možná navrhl mm, tomuto výboru, eh, když nás zvete sem na vaše schůze, tak eh, možná dbát na to, aby to nebylo zcela eh, aby to nebylo v rozporu s naším běžným pracovním plánem, kdy musíme reportovat eh, přímo, přímo tady v práci. Já se omlouvám, já, já jsem, mně se nepodařilo přepnout na španělský kanál, takže jsem neslyšel ten Paní kolegyně Dlabajová, děkuji. Já myslím, že je eh, velice eh, eh, hezké. Těší nás, že vaši kolegové se musí omlouvat ze schůzek, ze schůzí v Lucemburku, aby mohli být s námi. Takže moje otázky. Byl jsem, byl jsem překvapena, že vždy, pokud se týče evropských škol, tak je to vaše práce. Zhruba rok po Eh, absolutoriu musíme se tím zabývat a ten účetní dvůr opakuje, že tam v podstatě není nic vysloveně kritického, ale zajímalo by mě, jestli je to možno nějak zlepšit nebo ne, poněvadž vy se tím zabýváte systematicky. A druhá věc, jelikož vy reprezentujete účetní dvůr eh, ve Španělsku a jinde, je účetní dvůr vnímán spíše jako partner nebo jaký jaksi nadřízený orgán, kterého třeba se bát? A jaká je vaše vize? Jak by podle vás ten dvůr měl působit? Děkuji za tu otázku. Tak nejdříve evropské školy. Já už několik let sleduji a píši zprávy o evropských školách. Je to velice specifická oblast, poněvadž jsou financovány zejména komisí, ale hm, zapojeny jsou všechny členské země, takže je to speciální model. A ukazuje se podle nás, že ten řídící systém je poměrně chabý a také finanční systém. My možná jsme nebyli na ně vysloveně eh, přísní, ale eh, dali jsme, nebo dali jsme jasná doporučení eh, také tomu Eh, řídícímu orgánu pro evropské školy, kde jsou zastoupeny všecké eh, země a nyní se prostě mění tedy to výučto, účetnictví roční a mají eh, novou IT platformu. Taky, ne, my jsme neauditovali to, jak vypadá výuka, ale já eh, mám jednu ze svou, eh, nebo měl jsem jednu ze svých dcer v této evropské škole, takže se na to dívám i jako rodič, ale eh, de facto jsou to otázky finanční a materiální, které předpokládám se teď mění, poněvadž se ty naše doporučení berou vážněji. jak se díváme na jiné jurisdikce. No, my jsme evropská instituce a jsme v kontaktu s institucemi v českých zemích, to je naše role. My se snažíme eh, také posílit spolupráci s nejvyššími auditními úřady v českými zeměmi. Máme kontaktní výbor kde eh, se setkáváme a měli jsme tedy 40. výročí. Musíme říci, že ta partnerská spolupráce s unijními institucemi je dobrá. No a máme samozřejmě eh, patentské instituce v členských zemích. Ty zprávy eh, předkládáme zde Evropském parlamentu, ale také vládním orgánům v členských zemích. Čili předpokládám, že, že jsme vnímáni spíše jako partner, který je tady prostě pro všechny, pro celou Evropu. Pan Ešva, děkuji. ve zprávě účetního dvora by měl obsahovat významné informace pro europoslance, tak abychom byli schopni efektivovat, eh, tedy abychom si posoudit efektivnost vynakládání evropských prostředků. Eh, ta tradiční prezentace, kde se jenom hovoří o plnění či neplnění kritérií, ta má pro nás velmi nízkou hodnotu. To prostě není eh, příliš eh, ostrozraký eh, nástroj. Tady se prostě neuvádí konkrétně kdo, co a proč. Eh, my bychom si v budoucnosti přáli daleko lepší dokument, který by nám dal více informací, abychom mohli lépe posoudit eh, hodnotu těch prostředků, které vynakládáme. Ano, eh, rozpočet podle výkonu, to nám samozřejmě něco, co chceme, ale musím říct, že je tady otázka, co to jsou ty výkonnostní ukazatele, eh, kdo je určuje, jak se to měří a tak dále. Já eh, neočekám, že mi to odpovíte teď. To je složitá otázka, ale eh, v podstatě, když já se podívám na to, co vynakládá Evropská unie, tak mě zajímá, jakou to přináší hodnotu a zejména hodnotu pro Evropu. Čili eh, opravdu je to, eh, přidává evropské financování nějakou hodnotu k tomu, co dělá členský stát. Eh, skutečně bylo by možné vytvořit nějaký instruktivnější dokument, dokument, který obsahuje více informací, které pro nás mohou být užitečné. Ano, děkuji a prosím stručně. Já s vámi souhlasím. Samozřejmě my provádíme audit, eh, pokud tedy o tom, jestli jsou plněná kritéria, to je naše primární eh, úloha pokud se peníze nevykládají, nevykládají v souladu se zákonem, to je obrovský problém pro nás. Ale chápu, že vaše priority jsou jiné. E, to je možná dobré pro e, komisi, pro e, politické rozhodovatele, ale náš účetní dvůr se bude nadále soustředovat na míru plnění úkolů. To skutečně eh, je taková výzva, ale my prostě musíme spolupracovat eh, s eh, členskými zeměmi a institucemi, takže tady skutečně musí být ten důraz na ten výkon. To se týká dodržování standardů, plnění indikátorů, No a je naším jaksi profesionálním úsudkem a, a pravidel, otázkou pravidel a jejich dodržování. Evropská hodnota, tady otázka zní, jak ukázat to, že evropský eh, rozpočet a evropské regulace fungují pro všechny Evropany. No to je výzva my se tím musíme zabývat a čím méně máme zdrojů a čím více se rozšířují financované oblasti, tak tím důležitější bude ta výzva. Prezentace, reporting, eh, přehlednost našich prezentací, tak na tom pracujeme. Já myslím, že ty naše prezentace jsou v mnohem lepší. Máme i, eh, eh, my eh, se snažíme upozorňovat na naše nálezy, máme k tomu komunikační strategii a snažíme se prezentaci zjednodušovat v našem, tedy v našich formacích a tak dále. Není to jednoduché. Kolegy Zala Franka, last one. A poslední pan kolega Salafran. Señora prezidenta, gracias al señor eh, Tomé Muguruza por su presentación. Děkuji eh, za vaši prezentaci, paní předsedkyně. Já vím, že eh, znám tedy kariéru pana Muraty a vůbec, tedy o vzdělání a tak dále. Ale mě by více zajímalo, co vlastně dělal v těch předchozích období. A také vím, že pracoval na ekonomických aspektech, jako je kontrola a řízení dohod o volném obchodu. To je velice zajímavé, neboť my budeme brzy hlasovat o smlouvách s Austrálii eh, s Novým Zélandem, pak tady je otázka makrofinanční asistence, Řecko a podobně. Takže já mám konkrétní otázku. Jak můžeme využívat nástroje eh, pro budoucnost, tedy v rámci aktivity soudního dvora? Ano, tady máme na jedné straně audity finanční krize, ale na druhé straně Eh, jak například může pomoci účetní dvůr zabránit budoucím krizím. To je moje otázka. A oficiálně ta krize už je za námi, ale za, na druhou stranu máme v českých zemi populistická hnutí, která si myslí něco jiného. Takže když vezmete v úvahu ty auditní nástroje a další prostředky, které máte, jak můžeme vaší práci využít k tomu, abychom zabránili vzniku budoucí krizí. Samozřejmě vy máte určitou autoritu, ale stejně by mě zajímalo, jak můžeme užitečným způsobem eh, vaší práci využít. Ano, děkuji, pane Salafranko. To není jednoduchá otázka. Já jsem dříve hovořil o výzvách pro instituci, eh, pokud se týče eh, auditu, ekonomického řízení, finančního řízení. My jsme vydali určitá doporučení a myslím, že jsou to doporučení vyčerpávající. A já doufám, že se podaří přispět k důležitým procesům, jako je finanční pomoc krizovým zemím nebo postup při nadměrném deficitu, eh, finanční řízení a tak dále. Ale také bych chtěl říct ještě jednu věc. Toto je dosud nedokončená kapitola, pokud se týče budování Evropy. Probíhají změny a budou další. Rada něco navrhuje, pak jsou návrhy, které, o kterých uvažuje komise, ale já bych řekl dva body o účetním dvoru. Před pár lety jsme prezentovali eh, takovou, my jsme tomu říkali landscape review, to znamená eh, audity deficitů, eh, pak nedostatečnou zodpovědnost zařízení a ukázali jsme, když se podíváte na eh, architekturu řízení ekonomického finančního, když se podíváte na tuto architekturu jako celek, tak tam se objevují části, kde ty obvyklé accountability mechanisms neuplatňujeme. A myslím, že je to řada oblastí. E, mezivládní instituce, jako je ESM, nebo ano, to je ten evropský mechanismus, e, který nemůžeme e, auditovat, to není v naší kompetenci. To je, to je prostě jeden příklad. A takových mezer máme několik a měly by se nějak uzavřít do budoucna. Účetní dvůr již začal pracovat na novém landscape review a chtěli bychom eh, všechny své nálezy koherentně prezentovat. Čili budeme v tom pokračovat a já doufám, že budeme schopni eh, vám v nepřízdáné budoucnosti předložit svá doporučení o tom, jak ten audit může fungovat a lépe přispět ke zlepšování ekonomického řízení. Eh, děkuji. Eh, tento eh, výbor a vůbec parlament si žádá zprávy specifické pro jednotlivé země. Podporujete to? No, my nemáme pravomoc vyjadřovat se k eh, řízení členské země. To, na to jsou účetní dvory, nejvyšší účetní dvory v členských zemích. Samozřejmě, že musíme pomoci evropské úrovni tak, aby své rozhodování přizpůsobilo tomu, eh, jak eh, se situace vyvíjí v členských zemích. Jsou tady osvědčené postupy a já myslím, že eh, v této oblasti jsme se zlepšili, jsme transparentnější, vydáváme výroční zprávy a také naše nálezy jsou transparentně předkládány když eh, nemůžeme nic předepisovat členským zemím. My tedy eh, poskytujeme řadu, řadu informací, které se týkají konkrétních zemí, například eh, pokud se týče mm, uplatňování a vynakládání strukturálních fondů a tak dále. A já v červnu tomuto výboru předkládat zprávu o řízení pomoci pro Řecko, čili specifičtější pro jednotlivou zemi už to být nemůže. Že budeme tam mít tedy příslušnou metodiku. No, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Také pokud se týče výročních zpráv, komise má spoustu informací, ale my samozřejmě nebudeme dělat stejnou práci, jako provádějí účetní dvory v jednotlivých zemích podle svých ústavních mandátů. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci slyšení. Děkuji vám za všechny informace a e, nyní e, přistoupíme ke slyšení dalšího kandidáta. Děkuji vám a všechno nejlepší. Ich rufe auf die Anhörung von, ähm, von Frau Jakobsen. Nyní paní Bettina Jakobsen eh, bude tedy slyšení eh, s touto členkou účetního dvora.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 Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že vás mohu dnes oslovit jako eh, dánská nominovaná eh, členka do účetního dvora. Já jsem věnovala většinu své profesní kariéry eh, auditu ve veřejném sektoru. Mám zkušenosti z Národního auditního orgánu eh, v Dánsku, ale také z mezinárodní sféry. Díky tomu mám in, důkladné znalosti o různých typech auditů. Za poslední dva roky u účetního dvora jsem odpovídala za šest zvláštních zpráv, především těch, které se týkaly udržitelného využití přírodních zdrojů a také e, osy bezpečnosti. Já jsem využila e, zkušenosti z mnoha let, abych optimalizovala organizaci soudu podpořila nábor schopných manažérů a profesní rozvoj všech zaměstnanců. Svou zkušenost jsem vždycky využívala k maximálnímu prospěchu z účetního dvora, ať už jsem jednala jako členka výboru pro eh, hodnocení auditní kvality, eh, kde jsem hodnotila práci kolegů, nebo když jsem se věnovala zpracování ehm, zpráv ve svém vlastních senátu nebo v kolegiu. Vždycky jsem se snažila zdokonalovat kvalitu našich produktů tak, aby měli odpovídající kvalitu, spolehlivost a relevantnost pro naše zainteresované subjekty. Pro mě aktivní přístup v tomto směru představuje nezbytný aspekt fungování v takovémto orgánu. Jakožto bývalá předsedkyně orgánu Intosai eh, pro profesní standardy, jsem vždycky podporovala zvyšování profesních a odborných standardů a také spolupráci jednotlivých institucí. Také jsem při několika příležitostech účetní tvůr zastupovala na různých fórech a také v nové úloze jako místo předsedkyně výboru pro profesní standardy. Během své celé profesní kariéry jsem působila v nezávislých institucích s vysokými etickými standardy a jasnými hodnotami. Pokud budu opětovně jmenována, budu náležitě respektovat nejvyšší etické standardy a auditní standardy. Budu podporovat zásady jako spravedlnost a transparentnost a větší pozornost budu věnovat také genderové rovnosti eh, ve vedení a mezi zaměstnanci budu plnit své úlohy s maximální profesionalitou a objektivitou. Uvědomuji si, že je stále více neodkladné, aby Evropská unie svým občanům prokázala, že e, přidává hodnotu a relevantnost jejím životům. V tomto kontextu musí soud jsou účetní dvůr také být bdělý z hlediska využívání veřejných fondů a zájmu eh, daňového poplatníka v EU. Také musíme apelovat na komisi a členské státy, aby zlepšili eh, systém odpovědnosti ve využívání fondů EU. Dodržování pravidel a absorpce eh, rozhodně sami o sobě nestačí. Eh, občané EU očekávají rozhodně více a v tomto náročném kontextu musí účetní dvůr prokázat, že má nezbytnou kapacitu, znalosti a odolnost, aby zvládl eh, nově se vyskytující rizika. Eh, takový účetní dvůr musí být připraven na budoucnost ehm, budu pracovat v úzké a konstruktivní spolupráci eh, s dalšími členy účetního dvora a politickými zainteresovanými subjekty. Během posledních dvou let jsem vždycky se snažila maximálně být k dispozici. Kdykoliv mě parlament pozval na diskusi o práci účetního dvora, to se nezmění, pokud mě podpoříte v obnovení mandátu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji mnoho mnohokrát. Takže prosím, kolega má slovo. Děkuji paní předsedkyně. Technologie na mě vždycky příliš napřed. Děkuji za to úvodní slovo, paní Jakobsen. A když jsem tak pročítal všechny ty dokumenty a rezime vašich, eh, vaší činnosti, vaší kariéry a vyslechl teď váš eh, úvodní projev, tak musím říct, že vlastně žádné otázky nemám. Vnímám pozitivně vaší možnou mm, vaši, vaše pokračování eh, v účetním dvoru. A vy jste říkala, že uvnitř e, úřadu by bylo e, možná lepší, e, kdyby byla nastolena větší rovnováha v oblasti genderu. Myslela jste někdy na to, že by třeba účetní dvůr v tomto směru k členským státům mohl vyslat jakýsi signál, protože jinak by to bylo čekání na Armagedon bylo by tam ženy z Dánska, z Estonska a z Bulharska. Ano, samozřejmě. E, jinými slovy, je tady něco, co můžeme třeba společně s vámi udělat, abychom změnili tuto, tento přístup, e, který by spíš odpovídal 19. století, přístup ze strany členských států směrem k vaší instituci. Děkuji, pan zpravodaj, za vaše laskavá slova. Ohledně tedy e, vyváženosti mužů a žen. My se uvnitř eh, účetního dvora snažíme eh, třeba zajišťovat eh, víc žen do vrcholných manažerských pozic v účetním dvoru. Pokud budeme Eh, chtít více žen eh, do eh, rolí účetních, tak také potřebujeme víc žen v těch vysocí, vysokých manažerských funkcích. A já musím říct, že naši lidé jsou velmi kompetentní, velmi profesionální ale eh, abychom měli 630 všech našich eh, eh, hlavních manažerek žen, tak musíme, musíme skutečně v tomto směru vyvinout větší úsilí, abychom měli více i ředitelek odboru a tak dále. A k členským státům, no my zatím máme, dejme tomu, čtyři, eh, Franci, francouzsku, maďarsku, eh, bulharsku a bulharku a dánku a eh, Iva Lindstorm je nově jmenovanou kandidátkou za Švédsko, takže to by nás posunulo na číslo pět, což je určité zlepšení, ale v zásadě je to odpovědnost členských států. Samozřejmě, pokud, člo, dejme tomu, bychom dosti tlačili. Pokud vy byste dostlačili, tak se k tomu jednou dopracujeme. Eh, vy to tak budete dělat, no tím lépe. Myslím, že ale je třeba, abychom, a zásadní, abychom spolupracovali eh, a myslím si, že to patří eh, vlastně do všech oblastí. To je to samé u velkých firm. Tam je také zapotřeba víc žen do představenstev a dalších orgánů. Děkuji. Já mám dvě otázky jako předsedkyně. Je to eh, vlastně pro všechny eh, stejná otázka. Máte eh, byt v Lucemburku? Kolik pracovních dnů v Lucemburku v průměru trávíte? To je můj první dotaz. A za druhé, zprávy no, k jednotlivým zemím, country-specific reports. Jste pro, jste proti a z jakých důvodů? Děkuji paní předsedkyně. E, úplně první věc, kterou jsem e, udělala, e, když jste mě tak příjemně překvapili kladným hlasováním v minulém období, tak jsem si v Lucemburku pronajala byt, jsem tam celých pět pracovních dnů je to velice e, příjemná situace, protože navíc mohu jít do práce každý den pěšky, je to velmi příjemné, e, protože doprava je jinak ve městě dost e, problematická, takže pět dní v týdnu jsem v Lucemburku. A pokud se jedná o zprávy o jednotlivých zemích, eh, tak eh, já vím, paní předsedkyně, že vy eh, tady usilujete o nějakou další analýzu možnosti speciálních zpráv ke, speci- ke konkrétním státům a možná i více informací o konkrétních státech v té výroční zprávě jako takové. Eh, já musím říct, eh, že když se na to podívám z dlouhodobější perspektivy, tak eh, účetní dvůr v tomto směru už určité úsilí vyvinul. Ještě nejsme úplně spokojeni, ale každopádně se už teď snažíme do té výroční zprávy zapracovat více konkrétních informací o konkrétních zemích. A myslím si, že v tomto směru máme dobro, dobré možnosti, z čeho brát. Řada, spra, řada eh, programů, řada eh, režimů. Mohli bychom se soustředit na jednu zemi? No určitě ano, ale tím, že si vybereme víc států, tak můžeme jít vlastně cestou toho benchmarkingu a to je zajímavé. Takže eh, provádět audit jedné specifické země by podle mě možná nebyl až tak přínosný, protože to nemůžete zase e, porovnávat s nikým dalším. Takže ono je dobré vždycky to vidět v určité souvislosti. <laughs> Paní kolegyně Ajalas je další, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za slovo a děkuji za ten úvodní e, projev. Nechci e, tady opakovat to, co řekl můj kolega pan, e, pan Tarant. Samozřejmě jsme velmi rádi, že tady vidíme členku účetního dvora, ale kromě toho, že jste ženou, jste také velmi aktivní a profesionální eh, členkou účetního dvora a eh, aktivně se snažíte, aby žen v účetním dvoře bylo více. My víme velmi dobře, že tato profese prostě není historicky vnímána jako žena ženská, takže si o to víc vážíme úsilí, které vyvíjíte. Dovolte pár připomínek, a to vzhledem k vaší zkušenosti, která je rozsáhlá, mezinárodní. E, pravděpodobně jistě víte, že všichni máme problém e, s těmi svěřeneckými fondy. Tady se vždycky znásobují problémy, nějaké e, ty otázky, které jsou pro nás důležité. Nevím, jestli se nám podaří tohle do budoucna zlepšit, ale jaká je vaše zkušenost? Jak kontrolujeme, jak kontrolujete to, že uvnitř toho svěřeneckého fondu se pohybuje je nějaká suma unijních eh, finančních prostředků a jak lépe zajistit přehled o tom, co v těch fondech, eh, svěřeneckých fondech se vlastně odehrává. Jako členka eh, účetního dvora jste také byla velmi vždy zapojena do organizačních otázek, interních organizačních otázek účetního dvora. A já bych se vás chtěla zeptat, zdali máte pocit, že jste personálně vybaveni do budoucna dostačujícím způsobem, abyste jste se věnovali tedy audit, auditování těch rozpočtů založených na zjišťování výsledků performance-based budget, eh, performance-based auditing. Děkuji, paní Sender. Vaše první otázka eh, ke svěřeneckým fondům. Já se domnívám, že to, co jsem e, vlastně vypracovala jako zprávu e, k tomu svěřeneckému fondu AKU, tak e, to bylo docela důležité, protože to byl první svěřenecký fond, který jsme podrobili kontrole a revizi. Myslím si, že Tady vlastně se v řadě případů jedná o rozpočtovou podporu a tam je dost obtížné pro auditory, aby to vlastně sledoval ten tok finanční. Ono by to se dalo připomen, připodobnit k e, společnému toku horké a studené vody. Tam už je těžké to nějak rozlišit. V každopádně v tomto kontextu bych e, řekla, že my potřebujeme jasně stanovené cíle ze strany komise, jasně stanovené, jasně eh, definované ukazatele. Ne nějak velké množství, protože komise má eh, patrně problém s tím, eh, aby, nebo nemá problém s tím nám je hodně poskytnout, ale my potřebujeme ty správné, takové, které by nás nasměrovaly tím správným směrem, abychom lépe mohli hodnotit, jak vlastně ten finanční tok se podepisuje u těch příjemců na nějakém kladném výsledku. A pokud se podíváte na ten kontext, tak uvidíte různou e, škálu způsobů, jak podporujeme třeba e, vnější činnost prostřednictvím svěřeneckých e, fondů, přímé podpory a tak dále. Ale hlavní věc, co bych jako auditorka chtěla vědět, je mít jistotu, že ty finanční prostředky byly dobře vydány a, před, a a podpisují se na těch výsledcích a že jsou to výsledky, které jsme si stanovili, protože tohle chtějí daňoví poplatníci vědět. Takže e, možná nejsem až tak e, e, pozitivně naladěna vůči budget support jako E, systému, ale my, auditoři, musíme prostě specificky sledovat ten finanční tok a soustředovat se na to, jak měřit ten dopad, který z toho vlastně e, potom lze vystupovat. A ohledně e, personální situace, no jistě, bylo by nejjednodušší říct, dejte nám více lidí, ale to by bylo nápomocné, ale takhle postupovat nebudu. V profesionálním prostředí prostředí audit, eh, auditingu se musíme, ze, eh, se musíme zasadit o to, abychom si neustále zvyšovali kvalifikaci, eh, abychom svým lidem v tomto směru vycházeli vstříc a byli nápomocní, abychom mohli pracovat ještě efektivněji. Tam jsme zatím vrcholu nedosáhli. Děkuji. Děkuji. Paní Dlabajová, děkuji za veškerou práci, kterou realizujete. Mám velmi krátkou otázku jaké konkrétní audity by mohly mít pozitivní, které by měly pozitivní dopad na občany, byste, chtěli, eh, byste chtěla eh, prosazovat a v jakých pokračovat? Ano, ve svých zvláštních zprávách také uvádím příklady k vaší velmi zajímavé otázce. Konkrétně eh, zpráva věnovaná zbytkům potravin, plítvání potravinami, eh, odpadu z potravin, tam jsme se zaměřovali, jak využít existující politiky. Ehm, a Nechtěli jsme financování navíc. Já musím říci, že u této konkrétní zprávy odpad z potravin eh, jsme se setkali s velmi výrazným počtem eh, zájmu, příkladu zájmu tisku, eh, kdy média měla velký zájem o toto téma, ať už pro občany, zainteresované subjekty a podobně. A díky tomu se ukázalo, jak správně je nastaveno načasovaná právě tato zpráva. To znamená, že právě tato zpráva, tento audit může přispět i vaší práci a současně e, může zůstat zaměřený na občany. A když se podívám na výroční pracovní program na rok 2018, máme tam několik zpráv, které vaši kolegové budou prezentovat. Jeden se věnuje biopotravinám, jeden právům E, cestujících, pak je tam také zpráva věnovaná nezaměstnanosti mládeže a pak e, další příklady bychom tam našli, e, které ukazují, že se naše zprávy skutečně orientují na občana. Tak eh, pro nás eh, to samozřejmě je velice důležité. My eh, de facto ty trust fundy, ty svěřenské fondy, to no, o tom jednáme s komisí, poněvadž tam je důležité, aby se ty správní náklady neplatily několikrát. Děkuji. Vy jste hovořila o rozpočtové pomoci a to je téma, která mě velice které mě velice zajímá. Eh, vy jste říkal, že chcete zajistit, aby se peníze dostaly tam, kam jsou určeny, což eh, tedy eh, se určitě nedělá vždycky, ale přesto komise obhajuje tuto formu rozpočtové pomoci, čili tady to je takový trošku rozpor, čili jak to vlastně eh, je ta spolupráce s komisí na obecné úrovni. Tam některým doporučením komise eh, tedy tomu říká ano, eh, někde se zdráhá, čili Eh, je tady prostě eh, možná taková tendence, že by se vám mohlo chtít eh, se zabývat pouze těmi zeměmi, kde to funguje a spíše si nevšímat těch, kde to nefunguje. Já se ještě vrátím těm svěřeneckým fondům, protože komise nám doporučila, abychom využili svých zkušeností a doporučení z těchto svěřeneckých fondů, abychom to využili pro svěřenské fondy do budoucnosti. Je tam je celá řada záležitostí, které budou muset tyto svěřenecké fondy řešit, pokud by se měl tento finanční nástroj i nadále využívat. Otázka eh, k tomu, zda bychom se měli zaměřit na určité země, kde se to osvědčilo, kde to naopak nefunguje bych eh, ráda řekla, že vždycky při každé auditní práci hodnotíme rizika. A mohu říci, že máme takovou směs eh, případů, kde víme, že jednak dostaneme pravděpodobně dobré výsledky, že můžeme nabídnout dobré příklady, ale zcela jistě najdeme také příklady, kdy je prostor pro zlepšení. Eh, a na základě toho můžeme nabídnout určitá doporučení, ale zpráva o Svěřenském fondu Piku. Ta eh, v podstatě eh, vznikla na základě eh, požadavku parlamentu a my se budeme zaměřovat na nové iniciativy a budeme tam zapracovávat také požadavky od komise. Doufám, že to stačí ta odpověď. Ja, danke, damit sind wir am Ende. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci slyšení. Děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítala. Und jetzt ist, äh, A teď äh, je na řadě portugalský kandidát a to je pan Joao Figueiredo. Hm. Prosíme, aby se k nám dostavil. Wir haben, Halbzeit. Und nachher noch Frau Ivanova. Dann... Jsme v polovině, potom ještě paní Ivanova a potom tedy budeme hlasovat za zavřenými dveřmi. welcome to the committee. And you get immediately the floor. You get immediately... Takže vítejte a já vám okamžitě dávám slovo, prosím.

Vážená paní předsedkyně, vážení paní zpravodají, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že, se, že před vámi mohu vystoupit jakožto na kandidát na funkci člena účetního dvoru, jakož eh, eh, na základě návrhu naší země. Eh, Já eh, předložím informace o sobě tak, abych mohl získat vaše schválení, abych eh, mohl zaujmout tento mandát i nadále. Já jsem se já jsem si připravil informace, které jsou potřebné a také eh, eh, informace o mých eh, zkušenostech z praxi, o mé kvalifikaci a podobně můžete nalézt v dokumentaci, ale samozřejmě se mě můžete dále zeptat. Budu se chtít však zaměřovat spíše na současnost a budoucnost než minulost. Ehm, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já jsem odhodlán pod sehrávat v účetním dvoře úlohu, která podpoří důvěru občanů v evropské instituce. A to jenom tehdy, pokud Eh, a tato důvěra se dá posílit jenom tehdy, pokud občané uvidí, že se aplikují velmi striktně platná pravidla. Proto účetnímu dvoru a jeho zprávě a prohlášení o eh, zajištění, o eh, správnosti a legálnosti transakcí přikládám velký důraz. Toto prohlášení a zpráva v minulosti přispěly k vytvoření e, pozitivní situace ve finančním řízení EU. V budoucnosti a v souladu s mezinárodními auditními standardy by měly být založeny na postupně se rozvíjejícím přístupu s tím, že e, se vychází z práce dalších auditorů a je snaha snížit potřebu pro kontroly a tak snížit administrativní administrativní zátěž. Tady velký důraz přikládám právnímu státu, vládě práva. Ale také si myslím, že v nadcházejících letech bychom se měli zaměřit na výsledky, výkonnost. Měli bychom vždycky každou aktivitu hodnotit z hlediska dopadu a zcela jasně e, uvést, jak aktivity Evropské unie ovlivňují e, denodenní život občanů. Měli bychom podle mého názoru v těchto směrech dosáhnout vyššího pokroku. To jsou důležité obecné pokyny, které jsou vyjádřeny ve strategických dokumentech účetního dvora. E, ty jsou pro mě velkým závazkem, ty podporuji. Nicméně také si uvědomuji skutečnost, že jsem v současné době jmenován do Senátu účetního dvora, který odpovídá za audit výdajů v oblasti přírodních zdrojů. V této oblasti, jak víte, si plně uvědomuji, že se blíží nové finanční období. So, účetní dvůr musí být připraven mm, připravit svůj závazek v souvislosti se stávajícím víceletým finančním rámcem a hlavními politikami EU, zvláště společné zemědělské politiky na základě její finanční relevantnosti. Také si plně uvědomuji, že se objevují nová rozpočtová omezení souvislosti s pravděpodobným snížením příjmů a objevení se také nových veřejných potřeb a politik v EU. A zatímco nás mohou napadnout otázky, které jsou aktuální v oblasti bezpečnosti, obrany a migrace, musím zdůraznit, že nesmíme zapomínat ani na přírodní zdroje a související otázky jako ochrana životního prostředí, energetika, změna klimatu a potravinový řetězec. Evropská unie stojí před řadou důležitých výzev, jak všichni víte. Jak jsem uvedl na půdě tohoto výboru před rokem, jsem přesvědčen, že země a lidé Evropy mohou tyto velké problémy řešit jenom tím, že budou jednotní. Jsem přesvědčen o hodnotě evropského projektu a jeho hodnotách, které stojí u něj od samého základu. Jsem přesvědčen, že právě toto jsou hodnoty, kterými se řídí Evropský účetní dvůr, tedy pro e, záležitost e, nestranosti, integrity a kolegiální spolupráce, které byly po tolik let podporovány, e, na níž jsem se i já po celou svoji kariéru podílel. Proto jsem přesvědčen, že účetní dvůr by měl podporovat dialog a spolupráci s Evropským parlamentem eh, a fungovat jako jeho důležitý partner. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Vážený pane zpravodaji, jsem přesvědčen, že toto jsou témata, která eh, jsou mému uvažování velmi blízká a mohu na základě také vašich dotazů se vyjádřit a odpovědět na dotazy. Děkuji. Děkuji a nyní má zprávo, eh, má slovo pan zpravodaj. Eh, thank you. Děkuji. Pane de Figueiredo, já mám dvě otázky, které souvisejí s aktivitám eh, při vaší práci auditora eh, v tématech souvisejících se společnou zemědělskou politikou. Domníváte se, že audit, který se zaměřuje na využívání dotací Eh, ve společné zemědělské politice, zda tyto dotace třeba nefungují správně globálně, eh, nebo zda dokonce uvnitř EU mohou vyvolávat eh, určitou nerovnováhu nebo nerovnosti mezi starými členskými státy a těmi novými. Bylo by v tomto smyslu užitečné, aby účetní dvůr připravil eh, specifické eh, audity, než bude parlament hlasovat o využití v pesticidu a podobně. To je zatím všechno ode mě. Thank you, Mr. Tarant, for your question. Děkuji, pane Tarante, za vaše dotazy. Eh, odpovím na tyto dvě otázky eh, ze dvou pohledů, z dvou oblastí. Za prvé, si můžeme klást otázku, zda dotace eh, v rámci společné zemědělské politiky dobře fungují. Ta první část. A druhá, tam zmiňujete eh, záležitost rovnosti, rovného postavení uvnitř určité politiky. Tady uvažujeme o celou, celé Evropě, tedy zda tedy eh, jednáme spravedlivě, vyváženě se všemi. A pak k tomu eh, přistupuje ještě otázka ochrany životního prostředí. První oblast, tam bych řekl, eh, že všechny finanční mechanismy využívané ve společné zemědělské politice, a tady eh, mám na mysli na základě reformy z roku 2015 a jsou tam nové systémy plateb, především systém základních plateb. Na tomto místě bych řekl, že na základě údajů, které máme k dispozici, a mechanismy financování obecně v Unii fungují dobře. Na druhou stranu jsou problémy v některých členských státech. Ale my se domníváme na základě údajů, které jsou nám k dispozici, že se podaří tyto problémy překonat. To je k první otázce. A musím ještě doplnit, že velkou výzvou pro řadu členských států bylo vytvořit tyto mechanismy eh, na základě reformy z roku 2015, ale obecně to funguje dobře. A jsou sice určité problémy, určité obtíže, ale obecně to funguje. A to je také jeden z důvodů, proč ve zprávě v kapitole věnované přírodním zdrojům si uvědomujeme eh, a zaznamenali jsme, že je tam nižší chybovost. To je naprosto v souladu s touto obecnou pozicí. A druhá otázka. Otázky, které se týkají eh, rovnosti a životního prostředí. Hovořme také o těchto otázkách, jak souvisí zemědělská politika a ochrana životního prostředí. My se domníváme, že eh, na základě reformy 2015 eh, zákonodárce chtěl eh, doplnit určitý mechanismu pro ochranu životního prostředí do politik EU a to je zcela zjevné z nařízení. Nicméně, i přes dobrý záměr se tyto mechanismy neproměnily eh, v jiné chování zemědělců. Takže ačkoliv jsou tam velmi pozitivní záměry, neexistují účinné a dostatečné mechanismy, které by vedly ke konkrétním výsledkům. A zase, že do budoucna tady vyvstane otázka, kterou si musí zákonodárce uvědomit. A pak otázka rovnosti. Jeden z důvodů eh, pro reformu 2003 to je změna, která proběhla v roce 2009 a pak nakonec reforma 2015 bylo mimo jiné dosáhnout rovného postavení zemědělců napříč Evropou. Máme pocit, že některé kroky v tomto směru již byly podniknuty. Nicméně myslíme si, že je potřeba jednat důrazněji této oblasti. Nevím, zda jsem dostatečně zodpověděl. Ano, a my se těšíme také na zprávu věnovanou o zeleňování. A nyní pan kolega Zdechovský. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, vážený hostem. K vašemu stanovisku eh, mám jednu, jednu otázku. Jaké je vaše stanovisko? Jaká je největší slabina eh, v těch procesech, eh, které používá Evropský účetní dvor? Děkuji, pane poslanče Zdechovský, za váš dotaz. Není snadné toto probírat, když je člověk novým členem účetního dvora. Hovořit o slabostech mi patrně zatím ne přísluší. Raději bych hovořil o našich silných stránkách, o kterých si myslím, že by se dalo hovořit obšírně, je jich hodně, například lidské zdroje. Lidské zdroje v účetním dvoře mi připadají velice kompetentní, velice angažovaní, velice profesionální. Je velice dobré pracovat v organizaci s takovýmito spolupracovníky. Ale pokud se mi ptáte na nějaké slabší stránky, na nějaké e, nedostatky, tak bych možná řekl, že tady je jedna otázka obtížná a to je otázka, jak skutečně zefektivnit eh, spolupráci mezi Evropským účetním dvorem na jedné straně a e, národními e, příslušnými e, účetními orgány na straně druhé. To je velmi citlivá záležitost, protože máme co dočinění s nezávislými orgány samozřejmě, ale všichni by si měli uvědomovat, že my jsme zodpovědni za vnější kontrolu zdrojů v Evropské unii a to jak zdrojů národních, tak evropských. A že bychom měli nalézat takové mechanismy, takové postupy spolupráce a koordinace, činnosti na národní úrovni a na evropské úrovni, které by byly efektivní. A pokud bychom to dokázali, tak si myslím, že by to pro celou Evropskou unii znamenalo velmi dobrý výsledek, protože my bychom zmírnili, snížili eh, počet kontrol v Evropské unii a také snížili administrativní zátěž, o které jsem hovořil. Možná, že bych mohl říct, že se tady jedná o tu nejzásadnější otázku, jak zajistit, aby do budoucna jsme opravdu měli možnost dobré spolupráce a dobré koordinace mezi tou evropskou úrovní kontrol ve finančním řízení a tou národní. Děkuji. Samozřejmě eh, také eh, bereme na eh, vědomí, že chválí té členy účetního dvora, i když u nás se říká, že příliš chválí škodí. Pan kolega Salafranka. Děkuji, pane, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Figrido, za vaši prezentaci. Já jsem studoval <clears throat> také váš eh, životopis, vím, že máte bohaté zkušenosti ze své členské země. A také jsem viděl zprávy, které jste za účetní dvůr eh, vypracovával. Díval jsem se na společnou zemědělskou politiku a vypatříte také k eh, výboru ITRE pro tedy účetního dvora a já samozřejmě se nemohu ptát na důvěrné věci, ale možná byste nám mohl připomenout, o jaké činnosti eh, se, eh, jsou kompatibilní eh, s vaší činností jako člen účetního dvora Eh, neptám se na eh, konkrétní případy, ale možná, kdybyste nám mohli trošku připomenout, eh, co všechno je kompatibilní s výkonem funkce člena účetního dvora. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Salafranko. A děkuji také, že čtete moje zprávy za účetní dvoru. K té otázce. Eh, ta odpověď je velmi snadná. My máme etický kodex pro členy účetního dvora, také zaměstnance účetního dvora. A já bych eh, řekl, že tento jasný kodex vyjadřuje všechny hlavní principy, jež je nutno dodržovat eh, ve veřejné funkci obecně. To je ona. Integrita, integrita, nestrannost, nezávislost, kolegialita. To jsou možná ty hlavní hodnoty. A my, my máme případy na etickém výboru, eh, tam eh, se já účastním, poněvadž tam mě zvolili kolegové. My se snažíme, a de facto ne snažím, ale vykonáváme to efektivně a dodržujeme tento etický kodex, ale nejenom ten. Existují obecná pravidla, a mezinárodní instrumenty a dokumenty, eh, které jsou důležité eh, v specifických situacích a to se týká tedy jiných činností, které členové účetního dvora chtějí vykonávat mimo účetní dvůr nebo o tom, co chtějí dělat eh, po opuštění pozice v účetním dvoře. Pak jsou zde záležitosti, které nějak souvisí s předcházejícími auditními úkoly nebo s předcházejícím zaměstnáním. A e, odpovědi na tyto otázky máme nejenom v etickém kodektu, ale v řadě dalších dokumentů Rady Evropy, OSN, OECD a dokonce v eh, dokumentech dalších institucí Evropské unie, jako například Evropské komise. Tam jsou také pravidla. Takže eh, v konkrétních případech musíme mít eh, na vědomí ta jednotlivá pravidla a v jejich rámci najít to nejlepší řešení pro každý případ. Nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, ale pokud ne, tak to můžu zkusit znovu. <laughs> A nyní pan kolega Ashworth. Děkuji, pane Figurejdo. Jakožto auditor bych vás vyzval k tomu, abyste udělal audit sám u sebe. Ptali jsme se na silné a slabé stránky účetního dvora. A jaké eh, slabé a silné stránky má pan Figurejdo? Hlavní slabá stránka je v tom, že vlastně ještě nic nevím, že se musím spoustu věcí naučit. A právě proto eh, eh, své srdce nasadím a nasazuji na, eh, do spolupráce s kolegy a se zaměstnanci účetního dvora, protože právě oni mají spoustu znalostí, které já nemám. A svoji vlastní práci budu moci úspěšně dělat jenom tehdy, pokud jim budu naslouchat a pokud se budu učit e, spolu s nimi od kolegů a od zaměstnanců. To je můj hlavní postoj a patří to také e, k hlavním slabým stránkám. Vy se mě jistě budete ptát na slabé stránky v profesním, ne v soukromém životě, protože tam bych vám jmenoval spoustu slabých stránek, ale to asi není na parlamentu, aby to posuzoval. A může to být také zásadní, ano. Ale e, řekl bych, že slabiny nejsou důležité. A pokud jde o silné stránky, tak bych řekl, že jediná silná stránka, kterou mám, je moje profesní dráha. 30 let ve veřejné správě, na všech úrovních veřejné správy v Portugalsku, v několika oblastech. Spolupráce s, ve e, výkonné části e, legislativní části a také e, justičním systému. Působil jsem jak ve vládě, v parlamentu a jinde. Působil jsem ale i v zahraničí, v Číně. A E, také jsem působil v mezinárodních organizacích jako expert. A e, to jsou moje silné stránky a já se samozřejmě každý den snažím dělat maximum. No a když to tam budeme dělat všichni, tak to budeme na správné cestě. Eh, já mám eh, otázku stejnou jako všechny ostatní. Jak často jste v Lucemburku přímo tedy na pracovišti a zda máte vlastní byt v Lucemburku? Děkuji. Thank you, madam Děkuji vám, paní předsedkyně. První otázka je jednoduchá. Ano, ano, bydlím v Lucemburku. Má tam své bydliště 30 minut procházkou od institucí. V Lucembursku se žije dobře, líbí se mi tam. A druhá otázka eh, týká se tedy, eh, jak jmenovat jednotlivé, tedy jmenování jednotlivých zemí a podobně. Tady musíme jednat transparentně napříč institucemi. Instituce eh, vůči občanům a členským státům a já sám nemám problém zmiňovat konkrétní příklady, jak jsme eh, učinili ve zprávě v letošním roce. Když to uděláme a zlepšíme tím do, již dobrou praxi, nebo naopak poukážeme na to, že tam či onam dobrá praxe v té které zemi není, eh, tak to pak má smysl protože existují dobré praxe i špatné praxe, a to v každé zemi. Já jsem to sám viděl ve společné zemědělské politice. Můžeme najít dobré příklady v některé oblasti v každé zemi. A taktéž se dají najít v každé zemi v některých oblastech špatné příklady. A myslím si, že je dobré být transparentní hovořit o tom, jak věci skutečně jsou. A pokud to budeme dělat a budeme k tomu mít určitý cíl, určitý smysl, tedy eh, dosáhnout lepší finanční a obecné řízení v EU. Na národní úrovni, na úrovni EU. A pokud toto je smyslem, tak musíme samozřejmě Eh, se tomuto smyslu věnovat. Nevím, za to stačí. Děkuji mnohokrát. A poslední, paní Sajala. Děkuji. Já myslím, že eh, pan Salafranka se víceméně zeptal na to, co jsem chtěla zjistit já eh, na vaši účast v etickém výboru, eh, výboru pro profesní etiku a také na statistické záležitosti. Je tam řada kazuistik, které se dotýkají konfliktu zájmu a také otázek pověsti. Eh, nevím, zda i to spadá do vaší náplně práce, ale zcela jistě to může mít dopady na instituce. Eh, na členy evropských institucí a jak jste sám řekl, eh, i vy v tomto smyslu máte určitý vztah s členskými státy a to je součástí většího obrazu. A statisticky vzato eh, probíhá tam hodně práce a za druhé mezi aspekty, které jste již zmiňoval, si kladu otázku, zda budete usilovat také o e, záležitost dobré pověsti, dobrého jména institucí EU. A pak se chci věnovat ještě konkrétnější otázce, a to finanční nařízení, která budou brzy dokončena a která se vztahují e, k využití fondů, včetně fondů zemědělských. A v tomto kontextu si kladu otázku, Zda byste nám mohl říci dva, tři základní prvky, které by zlepšily rozvoj venkova v nadcházejících deseti letech. Jak to vnímáte na základě zkušeností, které máte z účetního dvora? Samozřejmě společná zemědělská politika je jedna cesta, jak pomoci, ale jak obecně zajistit, aby rozvoj venkova pokračoval úspěšně, protože se to ukázalo jako poměrně složitá oblast. Někdy jsme se snažili náhodně podporovat určité aktivity, ale nebyly to koordinované. Tak bych vás požádala o tři hlavní body v tomto směru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také vám, paní eh, Sanders, za otázky. Teď k těm etickým záležitostem nejprve. Myslím, že vlastně z vaší strany zazněly otázky dvojího druhu. Nejprve ke statistickým údajům a tady si představuji, že asi byste chtěla slyšet eh, eh, o, případu, o počtu případů pro ten etický výbor a pak obecněji k etice. Takže k těm statistickým údajům. Já musím říct jednu věc. Od eh, července jsem členem toho příslušného orgánu, to znamená, eh, že jsem tam nějaké dva, tři měsíce. Od té doby, co jsem eh, tam, tak jsem si téměř jist, že jsme řešili sedm případů. Sedm záležitostí, které se týkaly eh, členů eh, účetního dvora Eh, případů, které se týkaly možného konfliktu zájmů mezi jejich stávající funkcemi v účetním dvoře a dalšími funkcemi, kterým by se, dejme tomu, ti lidé chtěli věnovat. Ale také jsme řešili možné střety zájmu bývalých členů účetního dvora, eh, kteří, dejme tomu, chtějí znovu nastartovat svou pro profesní činnost a žádají v tomto směru eh, od eh, účetního dvora eh, povolení. To jsou ty hlavní případy, které tam máme. Ale vy hovoříte o otázkách, které se týkají určitých konkrétnějších případů. Eh, konkrétních eh, otázek, tedy eh, renomé instituce. To, to byl hlavní dotaz. Samozřejmě se jedná o evropskou instituci a o její renomé, tak my jsme velice, velice obezřetní. Skutečně se zabýváme tím možným to, eh, to, tím možným eh, rozsahem eh, těch škod a skutečným rozsahem, možná také budoucím rozsahem. A takže opakování te, toho těch, těch škod a jejich skutečného či domělého či možného budoucího rozsahu. A teď ta druhá otázka. Tady bych řekl asi tolik. My jsme e, prostě účetní dvůr, děláme audity. Je naším úkolem e, prostě zveřejňovat e, nebo či psát sdělení o našich o tom, co, o tom, co zjistíme, ale zároveň také musíme žádat legislativce e, o to, aby se zabývali o určité, určitými politikami, které by, dejme tomu, měly být revidovány. Já jsem auditor, vidím před sebou nějaká fakta a mohu poskytnout e, určité e, myšlenky, určité nápady určité ideje a jsem přesvědčen, že o tom takhle také e, budeme e, uvažovat i v e, budoucím čase my uděláme takový briefingový dokument o určité revizi určitých kroků. Myslím si, že to je také chvíle, kdy je možno hodnotit, dejme tomu, společnou budoucí společnou zemědělskou politiku a její Eh, možnou revizi. Ale v tuhle chvíli je pro mě důležité, abych tady měl eh, kritéria pro to hodnocení. Spíš než abych dával nějaká konkrétní, eh, nějaké konkrétní návrhy. Takže jde o to, zda je ta nová politika položená na hodnocení, na důkazech, je vlastně založena na finančních možnostech, je vyvážená, je spravedlivá, je ta e, nová e, politika transparentní, jednoduchá a soudržná, e, může být, je monitorovatelná, je také předmětem možného hodnocení rizik. To jsou e, samozřejmě ta kritéria. Mohl bych toho říct víc a mohl bych říct, že při revizi společné zemědělské politiky Eh, musíme dbát na to, aby ta politika byla orientovaná směrem k trhu, protože máme určité mezinárodní závazky se Světovou eh, organizací obchodu. Musí to být tedy politika eh, tržně orientovaná. A nesmíme také zapomenout na to, že poskytujeme podporu farmářům a e, další věci, ale možná, že jsou tady věci, e, na které si legislativec do budoucna bude muset dávat větší pozor. Například je tady vztah, o kterém jsem již hovořil, je to vztah mezi zemědělstvím a životním prostředím, protože ony ty věci teď tak úplně dobře nefungují. Jak paní Gresle také řekla, máme zprávu a my tuto zprávu zašleme e, také brzy parlamentu. Takže toto jsou některé myšlenky, je to každopádně komplexní otázka a je velmi obtížné to stručně takto prezentovat. Děkuji za pozornost. A zpravodaj výboru pro absol- udělení absolutoria by to chtěl ještě komentovat? Poslední slova pana Figrejda mě trošku provokují k tomu to, tomuto. Když říkají, že chceme podporovat zejména udržitelné zemědělství, tak realita je jiná. Eh, menší podniky, které eh, se mají stabilizovat, tak tě nám ubývá a zemědělská půda se staví, stává čím dál tím více předmětem spekulací. No, takže tady bych skutečně eh, by bylo dobré, aby se zabývala eh, účetní dvůr tím, že 80 eh, přímých pladeb jde méně než 20 příjemců a eh, z těch malých podniků zhruba polovina dostává méně než 4000 eur, tak to v podstatě není v pořádku. Děkuji vám za tuto otázku, pane Salafranco. Já myslím, že se jedná o klíčovou záležitost při řešení E, nového pohledu na společnou zemědělskou politiku do budoucna. Ono se to také týká toho, co zpravodaj řekl ohledně rovnosti ve společné zemědělské politice. Ta čísla, která jste uvedl, hovoří jasnou řečí, hovoří sama za sebe. Já ta čísla znám a musím říct, že určité mechanismy e, tady prostě musí být do společné zemědělské politiky zavedeny, abychom se vyhnuli této situaci, abychom ji e, nějakým způsobem korigovali udělali, protože pokud tak neučiníme, budeme mít do budoucna problémy a ti drobnější farmáři jsou skutečně ohroženi. Děkuji vám. Tím jsme se dostali ke konci tyto debaty. Děkuji vám srdečně a děkuji vám také za všechny podněty. Děkuji. A budeme pokračovat s posledním slyšením a to bude paní Ivanová.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 ano, tak eh, ano, vypadáte už poněkud unaveně, to je poslední slyšení, za chvíli to budeme mít hotovo, takže prosím, můžete se krátce představit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě velkou radostí a ctí před vás dnes eh, předstoupit jako bulharská kandidátka na druhý mandát v účetním dvoře Evropské unie. A ráda bych pokračovala eh, ve své mateřštině. Chtěla bych eh, nejprve poděkovat eh, bulharské vládě za důvěru, kterou ve mne vložili. A chtěla bych říct, že přijímám tuto nominaci Eh, jako možnost ještě více eh, se eh, zodpovědně se svou prací vyrovnat v druhém možném mandátu. A tuto příležitost bych chtěla využít k tomu, abych tady zdůraznila dvě důležité věci ve své práci, ve svých auditech a ve způsobu, jak Eh, bych chtěla efektivněji ještě ty výsledky eh, sdělovat eh, ven. A pak bych řekla, jak Eh, mám cíle. Eh, vedla jsem osm auditů a jejich seznam je v dokumentu, který jsem poskytla výboru. Eh, dohromady pak se jednalo o tři zprávy, o zaměstnanosti mladých a implementaci záruky pro mladé. Myslím si, že tato zpráva měla skutečně velký dopad pro ty zúčastněné strany v této oblasti oblasti a vedlo to také členské státy k tomu, aby eh, přijali jasné kroky k implementaci této politiky. Kromě toho jsem také byla zpravodajkou pro kapitolu 6 eh, výroční zprávy a to v pěti letech postupně za sebou, takže jsem mohla hrát plnou roli v naší rozpravě ohledně budoucnosti eh, a ohledně toho, jak si myslím, že bychom se měli vyrovnat s našimi prioritami. E, myslím si ovšem, vážené poslankyně a vážení poslanci, že excelentní zprávy tvoří pouze polovinu naší práce. Druhá polovina naší práce je hledat e, ty správné způsoby a cesty, jak svá zjištění e, poslat těm, o, která, o které jde. Já jsem se snažila také zlepšovat komunikaci, abych maximalizovala dopad naší práce. Například jsem iniciovala několik událostí na vysoké úrovni, úrovni eh, k důležitým tématům. Byla to nejprve eh, konference o zaměstnanosti mladých, jednalo se o akci, která proběhla v květnu eh, v Bruselu v budově Evropského parlamentu. Zúčastnilo se jí víc jak 300 osob a potom ještě v finančních aspektech v Lucemburku v loňském roce se dvěma sty účastníky. Rovněž co se týče spolupráce s těmi nejvyššími účetními orgány, orgány. Eh, tady bych chtěla zdůraznit skvělý eh, vztah, který máme s bulharským eh, účetním dvorem a také organizaci celou řadu, celé řady bilaterálních aktivit, které se odehrály v Sofii a musím vás ujistit, že další se budou realizovat, především v kontextu nadcházejícího bulharského předsednictví rady. Nejdůležitější aspekt oblasti komunikace je nicméně vztah s vámi, s eh, vaším výborem. Já jsem se vždy snažila maximálně vyslechnout vás, eh, vnímat eh, vaši zpětnou vazbu, která nám samozřejmě umožňuje také hodně čerpat z vašich poznatků a návrhů do naší budoucí práce. A jeden z užitečných způsobů, jak takhle postupovat, je být součástí vašich eh, eh, misí. Eh, konkrétně byla jsem v Itálii a v některých dalších místech a myslím si, že to bylo velmi, velmi užitečné. Dámy a pánové, v pěti minutách je těžké hovořit o práci, která zabrala pět let, takže závěrem dovolte, abych jenom řekla krátce, jaké jsou mé úmysly, pokud bych získala druhý mandát. Samozřejmě, že jsem plně odána eh, hodnotám účetního dvora a strategii roku, na rok 2018 až 2020. Pokud eh, budete zhlížet na mou kandidaturu pozitivně, tak bych se chtěla odrazit od svých dosažených zkušeností a eh, úspěchů a ohledně témat budu samozřejmě i nadále hledat ty nejrelevantnější témata pro vás veřejně veřejnost a zároveň eh, průběžně pracovat na zlepšování kvality našich produktů. Ta tři témata, o která mi teď jde, na kterých teď pracují, je otázka digitální agenty, agendy, integrace eh, s přistěhovalců a eh, také to, čemu říkáme urban congestion, to znamená zahlcenost eh, měst. A ohledně slabých stránek budu na ně i nadále upozorňovat, ale zajiš, ujišťuji vás, že samozřejmě se také eh, budu snažit poskytovat příklady dobré práce, dobrého řízení, které zjistíme při naší práci. Děkuji vám závěrem za veškerou spolupráci, které se mi eh, dostalo z předsedkyně. Děkuji Děkujeme vám za vaši prezentaci a teď zpravodaj. Děkuji. byl, měl jsem tu čest, že jsem byl součástí té delegace v Budapešti a mohl jsem tedy eh, být přítomen vaší, vaší účasti a spolupráci s vámi. Opravdu to bylo přínosné. Musím říct, vždycky mě fascinovala země eh, eh, s názvem Bulharsko, která zasílá řadu žen kandidátek do různých postů v Evropské unii na post komisařky, členky účetního dvora a tak dále. A teď si dovolím takovou malou předpověď. Eh, vlastně jak víte, e, účetní dvůr e, dodal e, svým estonským členem nového, nového prezidenta své zemi, teda Estonsku, a tak by vás možná mohlo potkat stejný osud v této souvislosti takovou citlivou otázku. Eh, pravděpodobně eh, žijete v Lucemburku, máte tam byt, eh, zabýval jste se někdy možností provést audit těch samotných institucí Evropské unie, hodnotit Eh, ten stávající eh, systém, podle kterého každý členský stát má svého komisaře či komisařku, každý stát má eh, sídlo nějaké evropské agentury či další instituce. Myslíte si, že to je takhle funkční, nebo si to zajiš, vyžaduje určitý, určitou změnu? A pokud ano, myslíte si, že účetní dvůr je tím správným místem, kde by třeba takovéto pokusy o určitou reformu mohly zapojit? započít. Děkuji za vaše laskavá slova, děkuji za váš dotaz. Samozřejmě eh, víte, že máme velmi otevřenou, transparentní eh, metodu práce Eh, je to takový vícestupňový proces, který eh, probíhá každým rokem a eh, my se snažíme opravdu velmi bedlivě naslouchat vašim návrhům a připomínkám a pak, když probíra, probíhají ta jednotlivá ty jednotlivé etapy, tak my se snažíme e, opravdu hodně zohledňovat e, různé názory na e, možný program. Samozřejmě, že provádíme audit agentur a tak dále, provádíme ho každým rokem, to e, vlastně e, spadá do působnosti mých kolegů a kolegyň z Senátu číslo čtyři. Já tohle samozřejmě našemu kolegiu a celému účetnímu dvoru e, také sdělím a až budeme hovořit o našem programu na příští rok, tak toto určitě nezapomenu také jim říci. Pan Zdechovský je první. Děkuji za slovo. Vážená paní členko Evropského účetního dvora. Vy dneska přicházíte taková, vy zdáte se taková unavená, bez energie. Vždycky, když jsme vás viděli v Evropském účetním dvoru, tak překu, eh, překypujete energií a srdečností a teďka ta vaše prezentace mi přijde, jak kdyby jsme vás tady mučili. Tak trošku vás chci pozbudit, trošku energie do vašeho projevu, protože samozřejmě máme na vás hodně nepříjemné otázky, jako na každého a jedna z těch základních otázek, která možná je nepříjemná a příjemná je, vy už jste byla členkou Evropského účetního dvora a byla jste jí pět let. Váš předřečník říkal eh, na otázku, jaké jsou největší slabiny Evropského účetního dvora. Říkal, já jsem tam jenom rok, já to nemůžu posoudit a vidím hlavně ty přednosti, ale vy už musíte vidět ty slabiny abychom nás poslali dál tak bychom chtěli vidět jaké jsou skutečné slabiny evropského účetního dvora a jakým způsobem se snažíte vy jako členka evropského účetního dvora s nimi vyrovnat napravit je nebo jak vidíte třeba do budoucna eh, by, kam by se měl evropský účetní dvůr eh, směřovat a na co by se měl soustředit. děkuji za odpověď a trošku entuziastickou. Uh, Velice vám děkuji, pane Zdechovský, za vaše laskavá slova. Jsem trošičku nervózní, možná eh, je to takový pocit, jako být někde na zkoušce, ale ono je svým způsobem dobré být někdy nervózní. Já velmi bedlivě a eh, vážně vnímám všechno to, co říkáte a beru si to eh, k srdci, protože to je také sama esence naší spolupráce. Musíme si navzájem naslouchat a vidět o sobě tyto věci, jinak to není dobré. Já se snažím vždy bedlivě naslouchat. A k těm slabinám. Já osobně se domnívám, že věci se mohou vždy zlepšovat, ať už je to jakkoliv, ať už tam jste pět, šest, sedm či více let v tom účetním dvoře. Vždycky se dají eh, věci dělat lépe. Toto budiš řečeno. Eh, plně podepisuji to, co říkáme v naší strategii na roky 2018 až 2020 o dání hodnotám a eh, misi eh, našeho účetního dvora, ale jistě můžeme ještě zlepšovat naše interní postupy, můžeme zlepšovat naší výroční zprávu, mohli bychom více zdůrazňovat aspekty toho plnění úkolů, té výkonu výkonnosti. To jsou hlavní body naší strategie, já je plně podepisuji a samozřejmě, že ještě do konce roku se s vámi ve vašem výboru uvidím víckrát a e, během e, toho postupu o udělení absolutoria budeme mít nepochybně příležitost ještě diskutovat o dalších e, věcech, jak zlepšovat tu výroční zprávu například. My se teď připravujeme na příští rok, víme, že to bude trošičku odlišné vzhledem ke všem těm změnám, Eh, vzhledem k novému eh, rámci pro to programovací období, takže plně, plně věřím tomu, že vždy můžeme věci zlepšovat, eh, alespoň co se mě týče, tak já se o to vždy budu snažit. Děkuji vám. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, vám poděkovat za novou nominaci a chci také zdůraznit, že jsem velmi rád, že moje země eh, přispívá k genderovému rovnováze na určitým dvore. A jak jste eh, řekla ve své prezentaci, za kterou vám děkuji, byla jste v druhém senátu děkánkou a Poté také jste se zabývala, eh, byla jste spravodajkou pro ekonomickou a teritoriální kohezi. V současném programovém období eh, jsme zažili eh, fenomén velice nízkého procenta implementace v kohezní politice v různých členských zemích. Samozřejmě ono se to vyrovná ke konci eh, současného víceletého období, ale hm, jaký, jaký vliv by to mohlo mít na chybovost eh, na základě dosávání zkušeností. A další věc, pokud se týče zaměstnanosti mládeže. Eh, nezaměstnanost mládeže, respektive zaměstnanost mládeže v polovině roku 2016 byla zhruba na 80%. To znamená eh, značnou nespokojenost mezi nimi. Eh, jak tedy vidíte prostě ty programy, které se zabývají tou problematikou? Ano, děkuji vám za tyto významné otázky. První věc, pokud se týče absorpce a chybovosti, aby to takto rozdělila. Chybovost je pro nás důležitou otázkou a sledujeme ji už eh, řadu let a musíme říci, že se neustále snižuje. Eh, dříve to bylo 11% eh, v tom období do roku 2006 a v roce 2016 jsme na, téměř na 8%, ale pořád tedy jsme nad tou cílovou úrovní 2% nejčastější zdroji chyb typicky jsou, a ty se vlastně nemění, nejčastěji jde o eh, neprůhledné eh, náklady, příjemce, eh, porušování Eh, vnitrostátních před, eh, předpisů pro státní pomoc a veřejné zakázky. To jsou faktory, eh, které se nejvíce projevují na chybovosti. Pokud se týče té pomalé absorpce, jak to bude mít vliv z hlediska účetního dvora, tady bych spíše vyčkala, jak se to bude vyvíjet a nechci předjímat, jaká bude chybovost v příštích letech na to si musíme počkat. Otázka absorpce je nicméně velmi důležitá. My eh, máme opravdu velké obavy z toho, a to jsme říkali loni a říkáme to v letošní zprávě také, a sice, <clears throat> že eh, v eh, ustavování těch národních orgánů, tady je velice malý pokrok v roce 2016, to bylo obsazeno ze 77% pouze. Čili to samozřejmě povede ke dalšímu spožďování při implementaci. A já bych vás při této příležitosti chtěla informovat o tom, že jsme věnovali zdroje vypracování speciální zprávy o absorpci, to dělá jeden kolega z druhého senátu. A já teď nemohu říct, jak to dopadne, ale eh, Někdy během prvního poletí příštího roku bude tato zpráva zveřejněna a pak vám k tomu budeme moci říct mnohem více, tedy eh, jak to bude. Pokud se týče zaměstnanosti mládeže, to je téma, na které mě velmi záleží. My jsme této problematice věnovali už tři zprávy. Počínaje počínaje eh, poměrně včasným hodnocením toho, jak to vypadá, tedy jak eh, jsou tedy navrženy ty plány pomoci mládeže a nalesli jsme tři eh, velká rizika při jejich implementaci a to jsou adekvátnost mezených prostředků pro garanci mládeže a iniciativu Další věc eh, jsou eh, závislé organizace. Eh, tam víme, že na ně bude třeba vynaložit 45 až 50 miliard eur ročně, to je má, tedy to není naplněno zatím. Pak je tady otázka monitorování kvality a potom v druhé zprávě o mlážnické garanci se budeme soustředovat na výsledky doslavené členskými zeměmi, musím říci, že určitého pokroku dosaženo bylo e, v některých členských zemích, ale pořád ještě zbývá vykonat mnoho práce. A ten hlavní signál je, že jsem velice ráda, že obě zprávy e, z parlamentních výborů Eh, ukazují, že skutečně budeme moci naplnit přísliby těchto iniciativ a eh, prostě zklamat mladé lidi. To skutečně není dobré ani pro Evropu, ani pro nás. Eh, nyní se hlásí ještě šest kolegů, takže prosím otázky omezte na jednu minutu a odpovědi na dvě minuty. Um, tak to stihneme. Pan Von. Děkuji, dobré dopoledne. K té mládežnické garanci a k zaměstnanosti mládeže. Tam eh, víme, to se týká těch tří zvláštních zpráv, také v našem výboru budeme mít zvláštní zprávu. Moje otázka je taková. Eh, kolegové eh, hovořili o snižující se chybovosti, což je vítané. Ale současná nebo letošní výroční zpráva byla daleko pozitivnější. Mohla byste vysvětlit, proč si myslíte, že je to daleko pozitivnější? Je to změna přístupu, nebo eh, čím to vlastně, byste nám k tomu mohla něco říci? Eh, tak stručně, ano, skutečně ta chybovost klesá, ale chtěla bych eh, stále zdůraznit, že jsme pořád ještě nad eh, tou eh, hranicí závažnosti, což, je, což jsou 2%. Proč ta zpráva vyznívá pozitivněji? Eh, v prvním roce jsme měli takové podmíněné stanovisko a hm, bylo to prezentováno naším předsedou a také příslušnými členy. V letošním roce opravdu eh, vidíme, že polovina plateb jde do Eh, zemědělství a tam ta chybovost je pod dvěma procenty, mm, první polovina a ta druhá polovina je sice nad dvěma procenty a tady bychom mohli hovořit třeba o kvezní politice, tady také eh, chybovost u státní pomoci a veřejných zakázkách eh, to také velice klesá, k tomu také bude speciální zpráva. Rovněž pozorujeme zlepšení situace v českých zemích, lépe se tady kontrolují, eh, lepší je tedy kontrola příslušných orgánů ze strany komise, takže skutečně z tohoto vyplývají naše závěry. Paní kolegyně Dlabajová, děkuji vám. Eh, paní eh, Venová, Eh, vůbec, eh, vůbec se eh, neba, nebojte toho, co řekl pan Zdechovský, takže určitě to nebude zas tak zlé, jak on to říká. Takže každopádně tři věci. Vážím si toho, jak se věnujete zaměstnanosti mládeže, což je velice důležité pro Evropskou unii. Druhá věc, Eh, vaše komunikace, která posiluje dopad práce eh, účetního dvora na občany, čili děkuji vám za tuto změnou komunikaci. A samozřejmě třetí věc, to je zaměření na plnění a výkon. A mě zajímají ty výkonové ukazatele. My jsme dostali mnoho výstupních indikátorů, které ukazují bezprostřední dopad projektu, nikolik však jeho udržitelnost do budoucna. Čili mm, možná my, my víme, že ta eh, udržitelnost je možná, možná důležitější, ale my ji nemůžeme vidět okamžitě. Čili eh, to je moje otázka. Eh, děkuji, to je velice důležitá otázka v kontextu debaty o zjednodušení je stále důležitější debatovat o tom, jaká je zde role výkonových ukazatelů. To je teď takový moderní trend, ale nesmíme to přehánět. Máme velice dobrou speciální zprávu, která již byla e, zveřejněna, to je zpráva o dohodách o partnerství. Tady máme samozřejmě situaci, kterou komentujeme a ta role výkonových ukazatelů, způsob jejich zavádění, způsob, jak členské země se snaží prosazovat eh, jakousi kulturu zaměřenou na výkon a, a eh, zavedli těch ukazatelů strašně moc na různých úrovních, místní, regionální, takže teď to vypadá trošku jako zmatek. A teď otázka je, abychom skutečně byli schopni něco měřit, jak to měřit a potom jak to číst. Čili my v té zprávě doporučujeme určitou prozíravost a opatrnější volbu indikátorů a možná od některých indikátorů upustit a možná spíše šířit osvědčené postupy. A tady eh, komise ty legislativní návrhy eh, předkládá eh, poměrně časově blízko. Takže indikátory ano, chceme je, ale prosím ne za každou cenu. Používejme je, ale používejme dobré indikátory, které měří ty správné věci. Děkuji. Pan kolega Salafranka, prosím. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní Ivanova, za prezentaci. Já jsem si pročítal eh, váš životopis, eh, také ty zprávy, které jste sepsala. Já mám takovou otázku zaměřenou na budoucnost. V současné době si děláme eh, hodně myšlenek ohledně budoucnosti Evropské unie. A to znamená, že musíme také přemýšlet také o institucích, včetně našeho účetního dvora. A zdá se mi, eh, že v tom prohlášení o tom, jaké jsou, eh, prostě jaké je zdůvodnění a podobně. Eh, vy jste příliš eh, neřekla na téma, jak vidíte budoucnost toho účetního dvora. Mohla byste nám prostě dát v krátkosti váš pohled na to, jak se bude účetní dvůr vyvíjet a jak bude zapadat do nových kontextů a rámců Evropské unie, která se bude měnit podle výzev ano, děkuji, pane Svafranko. Já jsem to měla v původním návrhu eh, svého proslovu, ale musela jsem to seškrtat, aby se vešla do pěti minut. Toto je velice důležitá otázka a já jsem se snažila tedy jaksi eh, eliminovat ty svoje osobní návrhy, poněvadž já plně podporuji strategii a hodnoty účetního dvora. Máte je na našich webových stránkách Eh, také ty, to jsou ty důležité věci, eh, které, na které se ptal pan Zdechovský a já myslím, že už jsem se k tomu všemu eh, se vyjádřila. Nechci to úplně opakovat. Já si myslím, že je teda třeba jednodušit naše vnitřní procesy, abychom dodávali kvalitu, také třeba se zaměřit na výkon, ale jak paní Dlabeva řekla, ano, Eh, potřebujeme lepší zaměření na výkon, ale to neznamená více zpráv o výkonu, spíše lepší reporting, tak abychom vám mohli poskytovat užitečná doporučení, eh, která budou mít svoji hodnotu a dopad. Děkuji velmi stručně. Eh, paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně, a vítám vás, paní Ivanova. Já mám dvě připomínky. Ehm, jednak k tématu, za které odpovídáte, tedy konkrétně soudržnost eh, ve výroční zprávě. A v tomto kontextu bych eh, se chtěl seznámit s tím, jak vnímáte efektivnost procesu, eh, eh, ukázat na konkrétní výjimky, výjimky, tedy naming and shaming. A zajímalo by mě, eh, proč došlo k poklesu absorpce strukturálních fondů v tomto mandátu. A za druhé, druhá věc, kterou chci zdůraznit, se týká digitální agendy. Je to velice zajímavé. A co si myslíte? Mohla by tady být potenciální konflikt zájmu? Eh, vzhledem k tomu, že eh, máte eh, kolegyni v komisi, paní Gabriel ze stejné skupiny. Děkuji mnohokrát za otázky naslouchám vám velmi pozorně a vaše připomínky beru skutečně vážně. K otázce soudržnosti, deficience toho jmenovitého obvinování, to je otázka, o které se už hovoří celá léta. Já si to pamatuji ještě z doby, když jsem působila na půdě tohoto výboru. A Řekla bych, eh, že je potřeba si otázku položit jinak. Měli bychom nabídnout více geografických informací do hloubky? Ano nebo ne? Více objektivních informací je vždycky lépe nežli méně, pokud jsou informace skutečně podávány transparentně. A příští rok otevřu dveře naší delší debatě o rozpočtovém absolutoriu a budeme, nemohu to slíbit, ale e, snad budeme schopni nabídnout podrobnější geografické informace o tom, jak si vedou jednotlivé členské státy a samozřejmě také v souvislosti se e, zákonností a správností, tedy také v souvislosti se změnami, které se objevily e, v systémech kontrol komise, protože eh, budeme mít systém eh, výročních balíčku zajištění, účetní uzávěrku, která bude uzavř, eh, přijata jenom pokud bude chybovost méně než 2%, budeme mít 10% retenci plateb, jakožto opatření chránit rozpočet před nesrovnalostmi, objeví se tam eh, nápravná opatření a samozřejmě doufáme také, nebo eh, doufáme v to, že se nám podaří toto otestovat v praxi. A pokud se to osvědčí, lepší, měli bychom být schopni eh, skutečně předložit možná jednu z největších eh, výhod tohoto pilotního přístupu, eh, že budeme schopni poskytnout více geografických informací a tyto informace nabízíme také ve zvláštních zprávách. Nemůžeme z logických důvodů pokrýt celou 28, ale vždycky se snažíme vybrat 5 až 6 členských států pro každou zvláštní zprávu, například u záruk pro mladé jsme jich měli sedm a vždycky se snažíme o maximum a mohu vás ujistit, že tak budeme pokračovat i nadále. K digitální agendě já jsem neuvažovala o konfliktu zájmu, že by tady byl nějaký potenciál, protože já jsem už eh, začala s tímto tématem předtím, než byl eh, jmenován člen komise na toto téma a rozhodně jsem ani nevěděla, kdo tím komisařem jmenován bude. Tak mm, tato práce skutečně začala mnoho měsíců dříve. A nyní jsme v procesu přípravy prvního návrhu zprávy. A to je asi všechno, co k tomu mohu říci. Práci dělají auditoři eh, vždy co nejtransparentněji a účetní dvůr svěřuje eh, tyto zprávy. Mně toto svěřili kolegové z kolegy a ze Senátu a já už teď eh, samozřejmě nemohu eh, nabídnu ještě další příklady takových schod okolností, ale nikdy to eh, nespůsobilo nějaké problémy. Děkuji za otázky. Eh, také já nyní pohovořím. Mám tady opět svoji tradiční otázku, kterou kladu všem. Jak bydlíte v Lucembursku, byt nebo hotel, jak často se vyskytujete v účetním dvoře? A potom je tady otázka paní Sajali, to jsou, Ajali, to jsou ty specifické zprávy pro jednotlivé země. Ne, nestačí nám tedy, nebo nechceme jenom tedy naming and shaming, ale možná mít nějaké informace, eh, které se dají agregovat a možná nějakým způsobem souvisí třeba se zprávami domácích účetních dvorů a podobně. To by nám skutečně pomohlo my, my jsme tady viděli ten příklad e, jedné země, kde nám to podařilo e, zpracovat, takže nám to dalo daleko větší, plastičtější obraz poměrů v této zemi. Čili e, můžeme tady se na vás spoléhat, že budete tímto směrem také se snažit o nějaké změny. Děkuji. No, Děkuji. Ne, nemám byt v Lucemburku. Žiji v Německu na německo-lucemburské hranici. do práce chodím každý den, můj syn chodí do evropské školy. A je to jed, za rohem od Eh, účetního dvora, pokud toto zodpovídá na vaši první otázku. A druhá otázka, eh, zprávy specifické pro jednotlivé země. Já si uvědomuji vaši žádost, to už jsem kolegiu eh, sdělila na plenární rozpravě a také Zvlášť vděčná jsem za to, že jsem se mohla eh, připojit k vám na té misi, protože to bylo velmi užitečné. My jsme eh, tedy mohli eh, se seznámit s výsledky. Sdělila jsem informace kolegům, kteří odpovídali za tu zprávu. Ehm, a já také se těším na výsledky vaší zprávy o zjišťovací, se zjišťovací mise, protože ta nám pomohla vyvíjet dále naše myšlenky a jak by eh, Maďarsko mohlo dále vypadat, eh, to je samozřejmě v závislosti na rozhodnutí účetního dvora, ale mohu slíbit, že budu neustále v kontaktu s vámi, budu vás průběžně informovat, o čem jsme rozhodli, jak pokračujeme v práci a jsem vám plně k dispozici. Letzte Wortmeldung, Kollegin Novakov, bitte. Ještě pan kolega Novakov. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, eh, ehm, Paní eh, Ivanovo, já jsem vždycky eh, byl toho názoru, že když někdo eh, vlastně po druhé kandiduje, tak nepotřebuje moc slov, nepotřebuje nějakou velkou kampaň, protože to, co v tom prvním období vykonal, hovoří samo za sebe. A v tomto slova směru, jak krátkou zprávu, eh, kterou jste vypracovala, eh, eh, považujete za nejhodnotnější, jako nejvíce přínosnou, nejdůležitější. Za druhé, co chcete dělat, abyste prosazovala a propagovala aktivity účetního dvora v členských státech, protože účetní dvůr je poměrně dost podceňován v řadě členských států, lidé nevědí, co vlastně dělá, že má chránit jejich zájmy a tak dále. Děkuji, pane Novákovo, za vaši otázku. Jaký je teda ten, dejme tomu, největší úspěch, jestli vám dobře rozumím? Myslím, že už jsem zmínila záruku pro mladé a e, finanční nástroje a také další zprávy ale k té záruce pro mladé, tady bych skutečně chtěla zdůraznit eh, dosah, který to mělo, protože eh, vnímám ten dosah jako skutečný. Dám dva příklady. Eh, definice dobré nabídky. Poprvé, když to bylo zveřejněno, tak vlastně to ještě ne bylo tolik vysvětleno, nebyla eh, dost eh, dobře definována ta eh, kvalitní nabídka a tak dále. A my jsme potom vydali poměrně brzy zprávu, komise následně vydala takové detailnější pokyny členským státům s konkrétnějšími pokyny a návrhy a také zdůraznila, že nestačí prostě legislativní nástroj, že tam je třeba také zmínit nějaká konkrétní dobrá kritéria, aby mladí prostě E, měli ty správné nabídky, aby to nebyly nějaké krátkodobé záležitosti, kde zůstanou po dvou týdnech opět na ulici. A pak další věc e, spojená s touto zprávou, tehdy prostě jsme zaznamenali, že vlastně e, nebylo naplánováno vykazování směrem k Evropskému parlamentu. My jsme to také v naší zprávě zdůraznili a ve svých odpovědích se Evropská komise zavázala k tomu, že formálně e, bude podávat zprávu Evropskému parlamentu o e, informacích, e, které prostě diskutuje Eh, o, kterých, eh, o které jde v této souvislosti, v souvislosti se zárukou mladých a to si myslím, že je dobré, že komise to takto s výborem spojila a ještě k členským státům dám nějak příkladů, pár příkladů, jak eh, to provádíme a ono to bude pokračovat speciálně e, v souvislosti s předsednictvím. Nechci hovořit jenom o tom členském státu, který znám nejlépe, ale prostě všude tam, kam jsem e, pozvána, se snažím prosazovat e, účetní dvůr. Teď se chystá událost v Litovsku. My s litovským kolegyním kolegou chceme také v tomto směru předložit zprávu. Děkuji vám, tím jsme se se dostali ke konci našeho slyšení a jeho veřejné části a nyní bych eh, prosila, aby všichni, kdo nejsou poradci nebo, eh, nebo eh, poslanci, opustili sál. A dovolte ještě jednu věc. Chci poděkovat všem poslancům, ale také vašim poradcům a asistentům všech politických skupin, Eh, za jejich podporu při naší práci a zejména sekretariátu za vynikající práci. Pokračování za dvě